Kolleger, varmt välkomna till ett utskottsmöte. Dámy a pánové, vítejte na schůzi našeho výboru, výboru pro ženská práva, pro práva žen a rovnost pohlaví. Toto je první schůze našeho eh, výboru v roce 2010 a já doufám, že rok 2010 pro nás bude rokem úspěšným a také, že bude úspěšným pro práci našeho výboru. Chci vás teď tedy všechny vřele eh, přivítat a popřát vám všem hodně štěstí na naší schůzi. První bod na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Nemáte žádné žádosti o změny, a proto můžeme mm, program tedy považovat za schválený. Bod číslo 2 na programu je schválení ze schůze konané 30. listopadu až 1. prosince 2009 a pokud nepřijdou žádné výhrady do konce této schůze, budeme považovat zápis za schválený. Bod číslo 3 je sdělení předsedkyně. Nemám pro vás žádné sdělení a můžeme proto i hned přijít k bodu číslo 4. Je mi velikým potěšením, že zde mohu přivítat v našem středu paní Bibiana Aido Almagro, Omlouvám se za svou výslovnost. Je španělskou ministrní pro rovnost, um, a to proto, že Španělsko má tomto pololetí předsednictví, přišla mezi nás a já chci také poděkovat poděkovat paní ministrini za velice zajímavou návštěvu, kterou jsme konali jako delegace z našeho výboru do Španělska a chtěla bych využít této příležitosti k tomu, abych řekla, že zde ve výboru jsme velice rádi, že španělské předsednictví začlenilo do svého pracovního programu jako prioritu i otázku rovnosti. A že se výslovně zmiňuje o boji proti násilí páchaném na ženám. Takže zde mezi námi si ještě jednou přivítat paní ministrini. Od dubna 2008 je mm, ministriní má tento portfej. Znamená to tedy od začátku působnosti tohoto ministerstva ve Španělsku. Vítám ji zde mezi námi, u nás v tomto výboru a těším se na její eh, prezentaci a na příležitost hovořit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 Eh, Děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové. Musím říct, že je to pro mě čest eh, tady vystoupit na výboru pro otázky žen a rovnosti pohlaví eh, v Evropském parlamentu, společném domě evropských občanů, abych mohla vysvětlit, jaké jsou představy španělského předsednictví v této oblasti. Nejprve jako evropská občanka chci říct, že jsem velice Eh, ráda, že tady mohu být a že cítím velké uspokojení, protože stojím tváří v tvář v parlamentu, který získal mnohem větší množství eh, pravomocí. Role parlamentu je posílena novou smlouvou a to zcela jasně prokazuje, že evropský projekt dospěl k určité politické zralosti. Zralosti, která se eh, teď objevuje v odpovědné, rozvinutější evropské společnosti, obdařené Lisabonskou smlouvou, která která eh, doufejme eh, po, eh, přispěje k řešení celé řady i problémů, které jsou vždy spjaty s velkými projekty, společnými projekty. Takže hodně úspěchů. V tomto pololetí bude již po čtvrté Španělsko předsednickou zemí a je odhodláno velmi úspěšně se toho zhostit. Belgie a Maďarsko budou následovat. Je to nový systém TRIA, který má zajistit kontinuitu, stabilitu a soudržnost našeho společného projektu. Je to předsednictví, jak uvidíte, které si vetklo za svá hesla e, pro krok a politickou přítomnost a lojalnost vůči evropským institucím a novým e, osobnostem a funkcím, e, což je předseda rady a vysoká Eh, zmocněnkyně pro vnější vztahy. Takže v následujících měsících mám naše trio společný program, eh, který je věrný jednomu z hlavních principů eh, společenství, to znamená rovnosti příležitostí mezi muži a ženami. Tato rovnost je takový průřezovým tématem ve všech politikách, které chceme v Unii vést. A teď hovořím e, o něčem, co je jedním z hlavních, e, jednou z hlavních priorit španělského předsednictví, e, o oživení ekonomiky a zaměstnanosti. Dámy a pánové, ještě stále prožíváme důsledky největší hospodářské krize, která ve světě proběhla v posledních 60 letech a velmi se odrazila v otázce zaměstnanosti. Teď je třeba definovat nové modely hospodářského růstu pro období, která budou budou nadcházet, protože eh, Lisabonská strategie končí jako eh, program a její cíle bohužel nebyly všechny plně splněny. Pracujeme na základě návrhu komise, s kterou budeme spolupracovat a eh, přebíráme příspěvky od členských států. Jsme přesvědčeni, že Začátkem nové evropské strategie musí být otázka udržitelnosti. Udržitelnost je pro nás schopnost reagovat na potřeby dneška, aniž bychom spochybňovali požadavky zítřka. E, udržitelnost na třech úrovních. Na úrovni ekonomické, kde se chceme soustředit na oblast znalostní a inovací, pak je to otáz, oblast životního prostředí, obnovitelné zdroje a naše závazky v boji pro proti klimatickým změnám a rovněž je třeba hovořit o udržitelnosti v sociální oblasti. Pro nás musí být lidé v centru všech politických iniciativ a aktivit a celý eh, konečný cíl ekonomie tváří v tvář eh, ostatním konceptům, které nás zavedly tam, kde jsme, bohužel, v rámci té krize. Musíme udělat velkou ostrou zatáčku, abychom dospěli k spravedlivějšímu a solidárnějšímu a efektivnějšímu modelu a politika rovnosti příležitostí je pro toto zcela zásadní. A to je také důvod, proč Evropská strategie 2020 je strategií, v rámci které si musíme stanovit cíl začlenění žen do trhu práce to musí být určitý faktor pro posílení hospodářského růstu. Toto je podmínka, která se nachází i v závěrech předložených švédským předsednictvím a také na Radě EPSCO v roce 2009. Lisabonská strategie měla celou řadu cílů, včetně rovnosti mezi muži a ženami jako sociálního parametru. Je pravdou, že v roce 2010 musíme konstatovat, že tyto cíle nebyly plně splněny. Ale to není důvod, abychom e, vlastně nebrali v úvahu tu práci, která byla až doposud vykonána a abychom se nesnažili plně začlenit ženy do trhu práce a do všech dalších aspektů života, protože rovnost mezi muži a ženami z hlediska e, práva je jednou věcí, ale ona je také rentabilní z hospodářského hlediska, tak proto musíme posílit všechny politiky, jejichž cílem je e, posilování této rovnosti. Evropská unie a vývoj, rozvoj Evropy se teď nemůže ob, eh, obejít bez potenciálu, který představuje polovina lidstva, ženy. Takže naše úsilí se musí soustředit na to, abychom identifikovali eh, cíle a eh, také je také identifikovali určité překážky, které stále ještě brání ženám plně se e, rozvinout a e, žít e, plnohodnotně i na trhu práce rovně s muži. Takže první překážka je právě na trhu práce. Tam je situace komplikovanější o to víc, že ženy se často mnohem více starají o závislé osoby, o děti, o staré lidi takže pokud eh, vyjdeme z předpokladu, že toto sladění eh, soukromého a veřejného života není jenom v rukou žen a není jenom jejich starostí, tak prostě se celé eh, řešení musí realizovat rychleji. Ženy musí postoupit rychleji v rámci nové evropské strategii, v rámci té linie, kterou v roce 2002 na radě v Barceloně Eh, jsme přijali, a teď hovořím o návrhu směrnice o mateřství a parlament se mimochodem brzy k tomuto návrhu bude muset vyjádřit. My jsme pro takový návrh, který umožní chránit zdraví a práva pracujících žen a těhotných či žen, které porodili nebo které kojí. Dámy a pánové, je třeba dospět k určité vyváženosti mezi hlavními eh, parametry, to znamená délka mateřské a eh, otázka eh, vyváženosti finančních nároků a možnosti, aby ženy si svobodně rozhodly, kdy mateřská dovolená pro ně začne. Je třeba aplikovat tyto principy v duchu určité pružnosti a spoluodpovědnosti. 17,5% je rozdíl mezi muži a ženami co do příjmů a vyrovnání tohoto propadu je třeba eh, mít jako eh, jednu z priorit na zřeteli. Takže je třeba, aby ženy pracovaly, ale ne za nižší mzdy, za nižší odměny. Právě naopak chceme se vyhnout tomu, aby se tady konsolidovala nová forma eh, vykořišťování, které je nepřijatelné. Tyto rozpory rozdíly v odměňování eh, jsou výsledkem určité segregace na trhu práce. Ženy pracují často v sektorech, které jsou nedostatečně odměňovány a právě proto je třeba, aby všechny členské státy bojovaly proti stereotypům spojeným s pohlavími, které stále ještě přetrvávají a které často brání plnému profesnímu rozvoji žen. V oblasti vzdělávání budou naše politiky rozhodující. Dámy a pánové, vstup žen do tohoto nového světa, který chceme dosáhnout, si také vyžaduje, abychom eh, prosazovali spolurozhodování, spoluodpovědnost v oblasti rozhodování i v oblasti ekonomické a podnikatelské. Kromě otázek spravedlnosti je třeba také vzít v úvahu efektivnost a konkurenceschopnost. Vzdělávání je identické pro muže i ženy a proto musí mít ženy stejnou příležitost eh, postoupit i eh, v kariérních eh, řádech. A ženy musí být přítomny ve vedeních podniků eh, určitým výrazným procentem a to ve všech eh, členských státech. Pracovat eh, pro rovnost mezi muži a ženami znamená pracovat k tomu, aby bylo učiněna přítrž násilí vůči ženám. To je jedna z nejbrutálnějších, jeden z nejbrutálnějších jevů a je to bohužel zlo, které je hluboce zakořeněno a společné všem evropským společnostem. Je to určitá realita, vůči které nemůžeme zavírat oči a tak boj proti takovémuto násilí bude také jednou z politických priorit Evropské unie v souladu se závěry, které přijala Evropská rada 7. března 2002 a také v souladu s celou řadou usnesení, eh, kterou přijal Evropský parlament od roku 1986 a v souladu s cestovní mapou ohledně rovnosti mezi muži a ženami, kterou přijala Evropská komise. Pracujeme na návrhu závěrů, které se týkají eh, dokumentu, eh, který má na starost, eh, který bude vlastně takovými závěry ohledně otázky násilí mezi muži a ženami a bude předložen na samitu koncem března. Vezme v úvahu všechny faktory nutné pro zrušení násilí vůči ženám. Budeme hovořit o sankcích, budeme hovořit o, o ochraně, budeme hovořit o pomoci obětem, o prevenci, o osvětě a vytvoříme společnou strategii pro všech 27 členských států, protože podle našeho názoru je třeba a je to zásadní, abychom tváří v tvář společnému programu přišli s odpověďmi, které budou vycházet z našeho společného eh, základu, společného rámce. Nebudeme hovořit o násilí vůči ženám, protože jenom z toho důvodu, že se jedná o ženy. Jsou tady eh, různé formy formy násilí, násilí vůči ženám v domácnostech, obchodování s ženami. Je to i určitá forma otroctví, které spochybňuje eh, vlastně práva žen a jejich eh, nároky. Protože musím být stručná, dámy a pánové, tak budu hovořit pouze o několika opatřeních v tomto návrhu. Chceme vytvořit Evropskou observatoř, o, e, která bude monitorovat násilí na ženách. E, pro tuto práci bude třeba vycházet z určitých ukazatelů, zabírat se na základě společné metodologie, sou, e, sběrem dat, analyzovat tyto údaje, a vysledovat ty hlavní faktory násilí a vystupovat možnosti, jak eh, se dobrat eh, těm nejlepším možným postupům v Evropské unii a mimo ní. Samozřejmě budeme vzít, muset vzít v úvahu i usnesení které bylo přijato 25. listopadu 2009 v rámci Stockholmské konference. A teď, co se týče pomoci obětem, eh, ženám, které byly obětí násilí, tak tady chci říct, že v rámci Stockholmského programu eh, počítáme s podporou 12 členských států ohledně návrhu směrnice Rady a parlamentu eh, ohledně tedy ochrany. Bude to nástroj, který umožní především obětem e, násilí, aby e, být chráněny do určité míry ve členských státech, tak jak tomu již bylo tam, kde e, tedy tento nárok na ochranu začal být poskytován. V návrhu, v návrhu závěru navrhujeme, aby komise Eh, přišla s telefonním číslem, které by bylo jednotné a eh, umožňovalo by volání zdarma všem obětem násilí. Teď vlastně eh, se snažíme získat podporu pro tuto iniciativu a už můžeme, použí, eh, už můžeme počítat s Rakouskem, Finskem, Švédskem a Portugalskem. Rok 2010 bude tedy rokem boje proti chudobě a sociálnímu vyčlenování a španělské předsednictví i v tomto směru chce vyvinout značné úsilí. Myslím především na návrh směrnice ohledně rovného odměňování, které Eh, která bude také eh, jedním z bodů našeho programu. A chceme jít nad rámec eh, světa práce. Chceme bojovat proti všem formám diskriminace v souladu s článkem 19 nové smlouvy španělská před, španělské předsednictví v tomto směru přebírá vlastně pochodeň od předchozích předsednictví a také bere v úvahu usnesení z 2 dubna 2009, které přijal parlament. Jde tady o ochranu tváří v tvář diskriminaci z důvodu sexu, handicapu, náboženského vyznání, věku, a etnického původu. Uvědomujeme si dobře, že některé členské státy mají v tomto směru ještě značné výhrady. Také si uvědomujeme, že v, tomto, eh, v této sociální Evropě, v eh, Evropě práva, tak jak eh, to vyplývá z Sabonské smlouvy a charty základních práv a svobod, jsou tady pevně stanovené principy a my nemůžeme jednat proti nim. Rada nicméně nemůže předjímat závěry vyjednávání, které ještě probíhá. Dámy a pánové, závěrem dovolte, abych řekla, že chystáme celou řadu nejrůznějších událostí v rámci španělského předsednictví. Nejprve to bude Evropské fórum Peking eh, plus 15 4. Eh, a 5. února v Kádizu. Budeme společně eh, přemýšlet 27 členských států, evropské instituce a občanská společnost o těch 15 let, které uplynuly od konference v Pekinu. A na to na základě zprávy vypracované švédským předsednictvím bude pro nás nás ctí eh, u příležitosti tohoto fóra eh, také přijmout eh, paní předsedkyni, paní Svensson a mluvčí vašeho výboru. 25. a 26. března ve Valencii běhne neformální summit ministrů rovnosti a budeme hovořit o otázce rovnosti v rámci nové struktury pro růst, kterou vytváříme pro Evropy. Následně proběhne páté setkání evropských a e, afrických žen e, v Montlayer, e, které se bude zabývat tedy širšími aspekty nad regionálními aspekty. Dámy a pánové, to je tedy zatím z mé strany všechno a doufám v úspěšnou spolupráci mezi námi a vámi během našeho španělského předsednictví. Děkuji. Děkuji. Děkuji srdečně a vítám vás v našem výboru a děkuji vám ještě jednou za tyto zajímavé informace. Jistě to bude velmi intenzivní pracovní rok na téma rovnost pro španělské předsednictví. A doufáme, že my jako výbor budeme s vámi velmi dobře spolupracovat. Mám celou řadu přihlášek do diskuze a navrhuji, abychom napřed eh, si vyslechli otázky z jednotlivých frakcí a vy je potom zodpovíte. Paní Bauer, jako první, prosím. Děkuji za udělení slova a paní předsedkyně. Já bych měla celou řadu otázek, ale budu se snažit položit pouze dvě tak, aby ostatní kolegyně se dostali ke slovu. Děkujeme vám, paní ministrině, za to, že jste nám umožnila tuto výměnu názorů. Buďte u nás srdečně vítána a doufám, že to není naše poslední shledání. Vy jste hovořila také o mzdových rozdílech mezi muži a ženami. Co si přijete konkrétně učinit v této souvislosti, aby se zvýšila vnímavost tohoto tématu? My jsme již přijali zprávu, ve které se pravilo, že by měl být vypracován nový návrh zákona. A je třeba se zamyslet také nad tím, do jaké míry se účinná právní pravidla. My máme celou řadu nome, norem, které upravují tuto záležitost a nejsou dostatečně účinné. Z toho důvodu eh, se musíme zaměřit na zlepšení tohoto tématu. Což znamená, že třeba zvýšit účinnost standardů a zákonů, tak abychom toto téma skutečně zvládli. Mám následující otázku. Ve vašem materiálu jasně psáno, že sociální agenda má být obnovena. A já se ptám v této souvislosti, zda se jedná o European Protection, anebo zda se jedná o něco jiného. A když ano, tak s jakým dokumentem můžeme počítat? Bude se jednat o jakousi zelenou knihu, nebo o něco konkrétnějšího či přesnějšího? Co byste si vypřála v této oblasti? Děkuji vám. Paní předsedkyně, děkuji paní Bala. Paní Thompson, prosím. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla hlavně poděkovat paní ministrini za jasné sdělení priorit španělského předsednictví. To nás pozbuzuje do další činnosti, protože víme, že španělské eh, předsednictví se prioritně bude zabývat rovností pohlaví. Já mám mnoho, mnoho otázek, ale přebeším bych chtěla eh, položit jednu, která se týká násilí na ženách. Španělsko je v Evropě tou zemí, která nazbírala nejvíce zkušeností v této oblasti oblasti výzkumu násilí na ženách a v oblasti eh, policejní pomoci. Chci se vás zeptat, jaké zkušenosti se nazbíraly eh, do posud? Jak eh, se přijatý zákon projevil v realitě a jak je možno přenést španělské zkušenosti do Evropy? Myslíte si, že by bylo eh, vhodné vydat nějakou směrnici, abychom snížili násilí na ženách? Děkuji, paní předsedkyně. Paní Jiménez, prosím. Já je ordet til Mrs Jiménez. Varsågod. Paní Jiménez. Sí, mm, quería agradecerle en nombre de... Já bych ráda poděkovala eh, za přítomnost paní ministrině. Od července se věnuji právě boji eh, proti násilí na eh, ženách a zabývala jsem se všemi opatřeními, které může využít Evropská unie k tomu, aby pomáhala ženám v tomto smyslu vznikl návrh usnesení o e, Stockholmu a týkalo se to prostoru spravedlnosti a bylo to právě proto, aby Evropská unie mohla prosazovat e, mezinárodní e, platnost různých opatření v boji proti násilí na ženách. Já chci poblahopřát eh, předsednictví eh, k tomu, že se zabývá právě eh, rozkazem, soudním rozkazem k ochraně osoby v tomto smyslu. Co konkrétně chcete dělat, abyste mm, chránili oběti tohoto chování, abyste chránili oběti násilí? Jak chcete provádět tento mezinárodní rozkaz a co konkrétně chcete jako předsednictví učinit, abyste bojovali proti ženské nezaměstnanosti v Evropě v některých oblastech? Na, jako například u nás v Andaluzii dva, je 27 žen nezaměstnaných. Bohužel trpíme situací, protože jsme i hlavním pilířem eh, rodiny, protože často i muži jsou nezaměstnaní. V, za této ekonomické krize potom i ženy ztrácejí práci a nedokáží sloučit pracovní život s rodinným životem. Může eh, španělské předsednictví pomáhat eh, všem dalším orgánům a všem organizacím, které bojují právě za větší zaměstnanost žen a za jejich začlení do společnosti? Děkuji, paní předsedkyně. Paní Bosko. Eh, Děkuji. Paní předsedkyně, vítejte mezi nás, paní ministrině. Chci vám položit otázku, která se týká návrhu směrnice o eh, rovnosti eh, pohlaví. Je vynikající, že rovnost pohlaví je chápaná jako jedna z priorit. Hovoří se také o tomto summitu, který byl před dva měsíci ve Švédsku. A já mám teď na vás dvě otázky. Ta první se týká eh, summitu o rovnosti pohlaví. Belgické předsednictví prohlásilo, že zamýšlí za svého předsednictví, teď je další šest měsíců, eh, toto dokončit, ale myslím, že pak ještě mm, Myslím, že zbyde nějaká práce na Maďarsko. Proč podle vás dochází k tomuto spoždění? A jaká opatření se přijmout eh, španělské předsednictví, aby byla dokončena tato směrnice o rovnosti pohlaví? A konkrétně mám ještě jednu další otázku. Před půl rokem jsme se už eh, tímto tématem v parlamentu zabývali. Padlo návrh který se týkal náboženství, sociální, eh, pardon, sexuální orientace, eh, postižení. A co se týkalo žen, zjistili jsme, že to byly určité oblasti, které nebyly pokryté. Například eh, Ehm, například to bylo odškodnění, eh, reklama a podobně. A komise slíbila, že v roce 2010 tuto situaci napraví. Proto se ptám, zda za španělského předsednictví dojde k tomu, že budou začleněny i tyto aspekty do eh, tohoto legislativního textu. Možná, že to zbyde ještě až na maďarské předsednictví, protože na to bude eh, zapotřebí více času. Děkuji, paní Boskurt říká paní předsedkyně, jako další paní Estrela, místo předsedkyně výboru. Prosím. Obrigada, senhora presidente, senhora ministra. Eh, também eu lhe quero dar as boas-vindas. Děkuji vám a vítám vás zde, paní ministrině. Já vás zde chci také srdečně přivítat a chci poděkovat nejen za vaši prezentaci a veškeré informace, které jste nám poskytla. Chci vám také poblahopřát jako španělskému předsednictví, protože eh, kladete kladete rovnost příležitostí eh, vysoko mezi vaše priority. Jako zpravodajka pro přeskum směrnice o mateřské dovolené Přestože mám mnoho otázek, omezím se jen na následující. E, to je věc, která se nás velice přímo týká a je to velice aktuální záležitost. Právě dnes totiž budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích, které byly předloženy mnoha poslanci. Moje otázka souvisí s tím, co jste říkala, paní ministrině. Vy jste hovořila o tom, že je velmi důležité pro španělské předsednictví zaměřovat se také na tuto směrnici o mateřské dovolené. Nejen tedy v souvislosti s jejím obsahem, ale že že musí být samozřejmě chráněny na trhu práce, ale je třeba také Eh, přispívat k tomu, aby eh, žena mohla eh, výjít z této krize. Tak a jeden z hlavních návrhů, které já jsem předložila v této zprávě, se týká začlenění otcovské dovolené do této směrnice, protože bohužel v evropských právních normách je zmíněna pouze mateřská dovolená. A pak je tam jiná eh, směrnice, která ovšem zmiňuje pouze rodičovskou dovolenou. Nehledě na to, že většina států, s výjimkou Itálie a Německa, otcov, otcovskou dovolenou má, my ještě nemáme ten tento pojem na celoevropské úrovni. Takže si myslím, že je zapotřebí, abychom toto zapracovali do legislativních norem e, i na úrovni EU. Je třeba zaplnit e, toto prázdno, abychom takto mohli podporovat právě e, sladění pracovního a rodinného a také osobního života žen. To vše je možné pouze, pokud rodinné úkoly a zodpovědnosti jsou sdíleny. Ptám se tedy, zda španělské předsednictví má v úmyslu hájit na radě začlenění otcovské dovolené do této směrnice. Děkuji a přeji všechno nejlepší. Děkuji. Pan Romeva teď má slovo a po jeho otázce dám znovu slovo paní ministrině, aby mohla reagovat na e, tento první okruh otázek. Pan Romeva. Děkuji, paní e, předsedkyně. A nejprve dovolte, abych poblahopřál předsednictví a je také velmi významné, že paní ministrině je mezi námi, protože to je jedna z mála příležitostí, eh, kdy máme mezi sebou ministrině odpovědnou za tyto otázky. Měli jsme tady celou řadu eh, ministrů zabývajících se touto otázkou, ale pro nikoho to nebyla priorita, jako je to pro španělské předsednictví. Za druhé, eh, co se týče pořadu jednání španělského předsednictví, tak to vidím jako velice obsažný pořad jednání. Také souhlasím s tím, co řekla kolegyně Estrela ohledně otcovské dovolené. Je nás celá řada, kteří bráníme nutnost a e, takového toho e, typu dovolené a také nutnost, e, aby jak muž, tak žena se v dvojici manželů oba zabývali výchovou dětí. A je třeba tedy ustavit také pravidla pro otcovskou dovolenou, jinak by docházelo k další diskriminaci žen a to by byla vlastně další forma nerovnosti. V tomto případě také podporuji, v tomto duchu také podporuji požadavek paní Estrely a myslím, že nejsem zdaleka sám. A ohledně směrnice o mnohonásobné diskriminaci, tak tady mám zvláštní úlohu postavení, protože jsem zpravodajem e, Evropského parlamentu k této věci. Vím, že to je téma i pro radu. Některé členské státy s tím mají trochu problém a já se ptám, e, jak to vypadá s tímto nástrojem, v jaké fázi se nacházíme. Můžeme tady hovořit již o nějakém časovém harmonogramu, můžeme být optimisty a e, bude možnost tuto otázku uzavřít za španělského předsednictví předsednictví a v poslední řadě, co můžeme učinit my, abychom pomohli, přispěli k pozitivnímu vyznění eh, tohoto, eh, této záležitosti, protože to je problém, který je třeba řešit. A pak ještě jedna věc. Je tady celá řada opatření, jejichž cílem je eh, znovu nastartovat ekonomiku. A Eh, tady eh, ovšem chybí velice důrazně perspektiva pohlaví, protože je tady celá řada sektorů, včetně těch špičkových sektorů, eh, které by měly být vlajkovými loďmi té obnovy ekonomiky a ze své podstaty nejsou příliš feminizovány tyhle ty oblasti špičkových oborů. Jak toto budeme řešit? Budeme poskytovat nějaké formy zvláštní pomoci, abychom prosazovali e, obnovu a výstup z krize i za jejich přispění. Čtvrté téma, zatím tady nezaznělo, e, se týká individualizace opatření. V některých zemích, e, mám teď na mysli konkrétně penze, Eh, jsou tyto eh, penze eh, něčím, co se odvíjí od statutu ženy, od ženy vdovy, ženy manželky a myslím si, že tady je třeba věci také nazírat jinak. A pak ještě jedna drobnost, to je spíš takového obecnějšího rázu, tady celá řada dohod například s Latinskou Amerikou, s Asií a tak dále. Mám teď na mysli dohody o přidružení a e, vždycky mají tyto dohody o přidružení takový prvek e, hospodářský, e, environmentální, sociální. A já jsem v jedné studii nedávno zdůraznil, že je také třeba, aby se hovořilo o důsledcích pro otázky genderové politiky v jednáních o přidružení je možné toto e, zdůraznit. Pokud se to neděje, e, tak bychom rádi, aby se tato studie o důsledcích, o dopadech zveřejnila. Teď mám konkrétně na mysli azijské, latinskoamerické a e, mediterální státy. A perspektiva genderu je v těch dohodách o přidružení zásadní, protože to nepochybně i přispěje k určitému zlepšení. Děkuji, paní Romevo, a teď předávám slovo paní ministrině, aby mohla odpovědět na první kolo otázek. Prosím, paní ministrině. Srdečně děkuji, paní předsedkyně. A chci rovněž poděkovat všem poslankyním a poslancům, kteří si vzali slovo. S vaším dovolením eh, se skupím ty jednotlivé otázky do E, několika skupin. Tak nejprve e, e, pravidla při odměňování práva v tomto směru. Já jsem ráda, že tady v tomto směru je tento výbor velmi aktivní. My se snažíme ty nedostatky zmírnit a vše, co budeme moci učinit pro řešení této otázky, je prvořadé. Musíme zvýšit eh, úsilí, zvýšit eh, i koordinaci. Je tady několik klíčových eh, faktorů. Za prvé je třeba vytvořit mechanismy pro dobrou pro kontrolu dobré implementace řešení například nerovnosti v odměňování třeba ve Španělsku, abych dala konkrétní příklad, eh, tak my jsme podepsali eh, takovou dohodu mezi Ministerstvem eh, pro rovné příležitosti a Ministerstvem práce, aby byly otázky odměňování na úrovni podniků řešeny a kontrolovány. Také se musíme snažit bojovat proti sexismu ve sdělovacích prostředcích, v oblasti komunikace obecně. Co bude španělské předsednictví konkrétně dělat? To je otázka, která mi tady byla položena na neformálním jednání ministrů pro otázky rovnosti mezi pohlavími, které se bude konat 25. a 26. března ve Valencii ve Španělsku. Předložíme návrh o hodně snížení té nevyváženosti a tento návrh bude eh, předán budoucímu belgickému předsednictví a bude to jeden z velkých cílů v oblasti rovnosti. Samozřejmě toto je jedna, jedna z výhod systému trojky, protože je tady určitá soudržnost, určitá stabilita a projekty jsou sdílené více eh, předsedajícími zeměmi. A teď, co se týče těch dovolených a eh, ten eh, evropský rozkaz, v oblasti ochrany. To je zase jedna z priorit tohoto, tohoto semestru a my doufejme, že, doufáme, že toto e, bude i předmětem určité kontinuity po našem předsednictví. E, tento rozkaz o ochraně, evropský rozkaz o ochraně znamená e, zajistit ochranu ženám při implementaci všech opatření v jednotlivých členských státech, aby tady nebylo žádné prázdné bílé místo, aby tady nemohlo nic projít beztresně e, v této oblasti a e, toto musí být e, realizováno napříč Evropskou unii a my jako předsednická země jsme toho názoru, že pokud bude tato otázka vyřešena, tak to bude obrovský e, krok kupředu v boji proti násilím na ženách. E, my spolupracujeme s Radou JAI a také ve spolupráci s ministry pro spravedlnost a rovnost pracujeme velice těsně jedni s druhými, abychom postoupili v této věci to e, samozřejmě bude začlenovat i oběti jiných typů trestné činnosti, ale pro nás je samozřejmě velmi zajímavé, eh, že tady bude také začleněna ta kategorie obětí eh, eh, násilí z hlediska pohlaví. Chceme tedy bojovat proti této formě násilí za španělského předsednictví. Chci vám říct, že ve Španělsku došlo k přijetí zákona, Eh, obdobného zákona na té národní úrovni a tento zákon eh, má obrovský úspěch. Je to vítězství občanského principu. Eh, zákon byl přijat jednomyslně v naší zemi a výbor pro rovné příležitosti mezi muži a ženami ve španělském parlamentu se znovu vyjádřil k tomuto zákonu během konference Eh, prezidentů autonomních oblastí a tady eh, vlastně došlo eh, při této příležitosti k vyjádření konsensu a tato, toto sdílení i dělba práce jsou klíčovými parametry pro řešení této jizvy na tváři společnosti. A občanský princip je také e, velmi zásadní. Tato otázka byla tedy vyjmuta ze soukromého sféry a stala se předmětem sféry veřejné. Již to tedy není otázka toho, e, té dvojice, toho muže a ženy. Není to něco, co se řeší za zavřenými dveřmi, je to veřejný e, problém a my všichni víme, že máme určitou odpovědnost jedni i druzí v boji proti tomuto zlu ve Španělsku. Ostatně byl zaznamenán obrovský pos, eh, pokrok v oblasti pedagogiky, eh, v oblasti vzdělávání, osvěty, celá řada mladých lidí eh, v tomto směru je předmětem různých forem osvěty a v poslední době se také pracuje díky Eh, novým formám eh, sledování těch eh, ochranných náramků, kterých bylo rozdáno tři tisíce takže tímto způsobem se tedy posunuje ta ochrana a řešení této problematiky. Pokud nějaká žena je tedy má potíže, tak eh, se věci dají řešit mnohem aktivněji eh, než dříve. Eh, v oblasti soudnictví a policie je také eh, aktivováno mnohem více osob, eh, jsou tady různé formy asistenční služby, eh, řada žen je předmětem efektivní ochrany a s tím jsou spojené i určité sociální dávky. Je tady bezplatná linka informací a Eh, pomoci eh, obětem. Nějakých 250 hovorů eh, denně je realizováno a je také velké množství vězňů, kteří jsou vlastně odsouzeni za tyto formy násilí. A nechci tady upadat do nějakého do eh, nějaké formy eh, tedy sebeprezentace a určitého uspokojení, ale musíme si to přiznat. V roce 2009 55 eh, žen bylo předmětem násilí ze strany mužů. To je 21 méně než v předchozím roce. To je obrovský obrovský pokrok, ale je tady ještě tedy 55 důvodů, proč pokračovat velice usilovně v tomto boji. Máme nicméně naději i díky pomoci a podpoře celé společnosti, díky týmové spolupráci, díky koncensu mezi politickými stranami a e, jednotě e, můžeme učinit přítrž násilí e, z hlediska pohlaví a vytvořit společnost, která by byla rovnější, která by byla citlivější, a eh, která by eh, tento problém řešila integrálním způsobem a ne pouze po jednotlivostech. A teď k té směrnici. Cílem je předložit návrh závěrů eh, radě v březnu, 8. a 9. března. A my doufáme, že budeme moci řešit otázku e, násilí na ženách e, e, v rámci této integrální perspektivy. Bude se hovořit o prevenci, o ochraně, o izolování těch, kteří páchají násilí, o boji proti beztrestnosti těch pachatelů, o vytváření té observatoře proti násilí, o těch linkách bezpečí pro ženy, které jsou obětmi násilí napříč Evropskou unii. To se si myslím, že opatření, které je zcela zásadního charakteru eh, v té práci, kterou uskutečňujeme s Evropskou komisí. Rada eh, samozřejmě přijme určitá opatření eh, legislativního charakteru pouze na základě návrhu Evropské komise. A my si tedy dobře uvědomujeme, že Evropská komise připravuje zprávu o proveditelnosti případné harmonizace legislativy jednotlivých členských států a E, my se snažíme poskytnout maximum informací e, pro e, tuto otázku, abychom zajistili rychlejší postup těch prací. My jsme tady učinili velice výrazný závazek tyto věci řešit během našeho španělského předsednictví a chceme, aby Evropa byla skutečně určitou referencí v boji proti násilí páchaném na ženách Eh, napříč celým světem. Také tady byly zmíněny otázky, které se týkají nezaměstnanosti žen. Situace je skutečně taková, že nezaměstnanost vzbudila to, že jsme se soustředili spíše na nezaměstnanost mužů, protože nezaměstnanost mužů vzrostla silněji než žen 25,4% mezi prosincem 2008 a 2009. U ženů to bylo pouhých 23,8%. Čili eh, ten vzrůst byl u žen nižší než u mužů, to bylo 27,6%. Čili to poslední číslo to byl průměr země. Co se týče strategie pro Evropu, tak ta je důležitá pro lepší integraci žen v oblasti zaměstnanosti. Tak, abychom omezili rozdíl mezi odměňováním žen a mužů. Musíme převzít společnou zodpovědnost a také mezi muži a ženami, co se týče násilí, jak ve veřejných prostorách, tak eh, doma. A také péče o ženy. Tady jde o to, abychom rozšířili barcelonské cíle. Gendrová perspektiva je něco, co je třeba zapojit do této práce. To je jeden z výslovných cílů španělského předsednictví. A nyní k těhotným ženám a jejich podpoře. Těhotné ženy potřebují pomoc tak, aby si udrželi postavení na trhu práce. Dovolte, abych citovala příklad Španělska. V roce 2007 zákon o rovnosti mezi muži a ženami se zakládal na takzvaném plánu smíření. A v tomto plánu je o hodně lepší ochrana těhotných žen. Učinili jsme kroky, které znamenaly zlepšení příspěvků vyplácených ze sociálního pojištění. Zlepšili jsme také mateřskou dovolenou. A nyní k sociálnímu pojištění. Tady se jasně zaměřujeme na rovnost a také při péči o dítě mezi nultým a třetím rokem nebo celkem až do šesti let posilujeme společnou odpovědnost, což znamená, že muži mají také nárok na dovolenou, nezávisle na tom, zda ženy si žádají mateřskou dovolenou nebo ne. Mám pocit, že jsme zde pokročili ve Španělsku nejdále. Jde nám o sladění pracovního a soukromého života, jde nám o ochranu žen na pracovišti. A nyní k rovnosti. My máme kolující předsednictví, rotující předsednictví a španělské předsednictví se zaměřilo právě na rovnost. Ve spolupráci s Belgií a s Maďarskem se budeme snažit eh, tuto spolupráci ještě posílit. Existují potíže a to kvůli tomu, že některé země mají velké výhrady. Existují některé eh, příklady, které jsou známy a směrnice v oblasti pracovního trhu už tady byla ale musíme skloubit jednotlivé směrnice navzájem v této otázce. A z právního hlediska se musíme cítit na pevném ledě. A nyní rozdělení kompetencí. Zde nemůžeme předepisovat jednotlivým státům, jak mají vypadat jejich zdravotní a jiné předpisy. My chceme dosáhnout jednoho, a to je eh, rovnost přístupu protože zde není možno diskriminovat žádného jediného občana. Nemůžeme se smířit s tím, že budou nabídnuta různorodá řešení v dávislosti na příčině diskriminace. Jistě, že existují potíže s ohledem na tuto směrnici. To je zcela jasné a můžeme se jenom domnívat, že tyto potíže budou pozitivně vyřešeny a tak připraví vhodnou cestu. Bylo by velmi špatné, kdyby Evropská unie nebyla schopna nabídnout alespoň tu nejminimálnější ochranu v rámci různých způsobů diskriminace. My přesně víme, že tyto potíže existují, ale nechceme se vzdát této cesty. Jistě nemůžeme předjímat výsledkům jednání, která nastanou, ale v každém případě počítáme s vaší nejvyšší podporou. Vy v jednotlivých členských státech můžete docílit mnoho tím, že budete konat aktivně tak aby jsme docílili pokroku a překonali různé odpory. Děkuji, děkuji paní ministrini. Já bych teď ráda připomněla, že máme ještě devět žádostí o slovo. Proto chci vybídnout kolegyně a kolegy, aby se snažili klást otázky stručně. Je tu paní Klás, paní Garcia Pérez, paní Klás jako první. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, paní eh, předsedkyně rady. Vy jste vyjmenovala celou salvu eh, priorit na téma rovnost mezi muži a ženami. Mně trošičku schází konkrétní opatření v tom směru, co chce Španělsko podniknout. Eh, paní Estrela se vás ptala, jak to vypadá se směrnicí na ochranu matek. Ve druhém prohlášení jste hovořila mimo jiné o přístupu na trh práce. Vidím tady velmi úzkou souvislost mezi směrnici na ochranu mateřství a mezi směrnicí o přístupu. Musíme postupovat obezřetně, protože mateřská dovolená je tady z toho důvodu, aby zaručila zdraví matek. A máme také Eh, dovolenou, rodičovskou dovolenou. A nevím, zda španělské předsednictví dělá rozdíl mezi zdravím matek, to není 20 týdnů, ale na druhé straně rodičovská dovolená, to je něco, co by bylo zapotřebí trošičku skonkretizovat. Ale teď k přístupu k pracovnímu trhu hospodářství musí dávat dispozici pracovní místa a ty nemůže vytvořit eh, evropská politika, ty může vytvořit pouze ekonomika. Vy jste hovořila také o observatoři proti násilí na ženách. Jak eh, bude spolupracovat tato observatoř s jednotlivými členskými státy? tak, aby pracovala efektivně, aby se vyvarovala eh, paralelity prací. Paní ministrině, my stojíme krátce před eh, konferencí žen v New Yorku, Peking plus 15. Bylo by dobré, abyste nám řekla jednu či dvě hlavní priority. Neměli bychom v New Yorku probírat všechny priority. Když byste byla tak laskava a řekla nám k tomu pár slov, tak by to bylo dobré. Já si myslím, že se asi budete zabývat eh, ženami v krize a mimo jiné také ženami na Haiti. Děkuji vám. Děkuji, paní Garcia Pérez. A než vám předám slovo, Chci připomenout, že naše paní ministrně se s námi musí eh, rozloučit v 16.30, proto musíme ponechat prostor také na odpovědi. Paní Garcia, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Bude to stručné. Nicméně musím především poděkovat paní ministrně za to, že eh, přišla do našeho výboru. Pro nás je to velice zásadní chvíle a Chci také poděkovat k, mm, kvůli přístupu, eh, jejímu postoji, o kterém hovořila. Ti, kdo uvádějí, že je třeba vykonat mnohé pro rovné příležitosti, jsou zcela realističtí. To není příliš eh, ambiciózní úkol, protože eh, více než polovina žen trpí nějakou nerovností. A co se týče toho monitorovacího střediska, paní ministrině hovořila o jasném počtu žen, které jsou oběťmi násilí ve Španělsku. My proto potřebujeme i nástroje a údaje, které budou přesné pro celou Evropskou unii. To znamená, že potřebujeme jednotnou metodiku a proto chci také vidět, zda v tomto monitorovacím centru chcete mít také společné nástroje, jejichž prostřednictvím budete realizovat eh, tento boj proti nerovnosti. Děkuji. Paní, pan Tarabela. Děkuji, paní předsedkyně. Paní ministrině, před eh, tím, než jste přišla, tak jsem si myslel, že byl Kadit, je pouze hrdinkou opery Francise Lopeze. Jsem velice rád, že tady můžu poopravit si svůj názor. Budu stručný. Hovořila jste velmi správně o násilí na ženách a o rozdílu v odměňování. E, takže chci nejprve poblahopřát španělské vládě e, za to, co v tomto směru již učinila e, za boj proti nerovnosti mezi pohlavími. To je exemplární v Evropě a za těch šest měsíců měsíců eh, CT ukázat ještě víc. Za chvíli budeme hlasovat o dvou zprávách, včetně mý, mé a já tam navrhuji, eh, aby byl vyhlášen rok proti, eh, pro zrušení všeho násilí vůči ženám. Eh, velice často se stane, že Evropská komise na toto nereaguje. Zatím jsme také v téhle věci zůstali bez odpovědi a já bych chtěl vidět, zdali ve svém programu můžete podpořit myšlenku vyhlášení takovéhoto roku, protože vy jste hovořil hovořila o stávajícím roku, roku boje proti chudoby, chudobě a víme, že během jednoho roku se takový velký problém nevyřeší, ale je to možnost určité osvěty, určité přiblížení se takovému to e, bolestnému tématu, takže vám děkuji za případnou pomoc. Děkuji. Paní Ernst? Vielen Dank. Děkuji. Děkuji, paní ministrině. Doufám, že to nebude nutné, nudné v našem výboru pro ženy, ale myslím si, že díky vaší spolupráci cítíme nesmírnou angažovanost. Chci poukázat na jeden problém, který hraje důležitou roli v mnoha členských zemí v oblasti rovnosti. Když se jedná o rovnost odměňování nebo spolurozhodování, tak většinou oblasti rovnosti jsou dobrovolné, což znamená, že nemají žádný závazný charakter. Závisí to na dobré vůli zaměstnavatelů anebo jiných veřejných míst. Z toho důvodu se chci zabývat dvěma body. Jednak rozdíl v odměňování. Řekněte mi prosím, do jaké míry má být závazné to, co chcete projednávat pro jednotlivé členské státy. Je to spojeno s určitými sankcemi, do jaké míry je třeba, aby se podíleli jak veřejné, tak soukromé podniky. My máme tuto mezeru odměňování mezi muži a ženami již celou řadu let v Německu. A teď, když se mají ženy podílet nad rozhodovacím procesu, například ve správních radách nebo ve vedoucích funkcích, tak by mě zajímalo, co chcete docílit v tomto směru, protože muži se neradi vzdávají svých míst. Jakými opatřeními chcete dojít k tomuto cíli? Chcete stanovit určité kvóty, anebo jak chcete postupovat? Er děkuji. Paní Bilbao. Sí, Ano, děkuji vám, paní předsedkyně, paní ministrině. Děkuji vám za vaše eh, expoze a také za eh, tuto snahu eh, vyrovnat rozdíly v odměňování mezi muži a ženami v Evropské unii. Eh, mnoho odpovědí, které jsem chtěla položit, už byly zodpovězeny eh, částečně či úplně. Nicméně, když hovoříte o tomto eh, rozkazu k ochraně osoby, víme, že nerovnost nebo špatné zacházení se ženami jsou přímým důsledkem diskriminace mezi muži a ženami. Takže pokud tento evropský rozkaz, o kterém hovoříte, obsahuje také možnost aplikovat stejné prováděcí protokoly v jednotlivých zemích, protože například v roce 2005 my jsme zavedli první integrativní eh, zákon o rovnosti mužů a žen, eh, a to je hm, v Baskicku, a to je eh, první zákon tohoto typu v, ve Španělsku. Hodně jsme se zabývali právě prováděcími předpisy, protože to je otázka, která je důležitá pro soudnictví, pro zdravotnictví. A bylo zapotřebí, aby všechny tyto prováděcí mm, předpisy ehm, zajistili rovnost zacházení například před soudy a podobně. Takže chcete také, nebo zaměřete se také na to, aby i v rámci celé Evropské unie existovaly takovéto jednotné prováděcí předpisy. Ehm, pak je také zapotřebí vést různé kampaně, které by přesvědčovaly ehm, muže. Například v Baskicku jsme vedli kampaň, která byla pojmenovaná Tři eh, muži pro eh, muže. Deset tisíc mužů se podepsalo pod hm, tuto kampaň za eh, rovnost pohlaví a nevím, zda na něco takového myslíte i v souvislosti s celoevropskou úrovní. Eh, bylo by dobře spolupracovat se sdělovacími prostředky. Eh, bylo by také dobře, aby v mass médiích byli například vidět ti, kdo jsou zde přítomni. Ale eh, bohužel často se v masmédiích objevují spíše muži než ženy i španělské předsednictví, pokud se o něm hovoří například při jeho e, úvodu, e, zmiňovalo především muže. Za Španělsko hovořili muži. Dá se s tímto něco učinit? A můžete například e, přemýšlet o takovém ombudsmanovi pro ženy, protože například v Baskicku jsme měli takového toho ombudsmana, který se zabýval Eh, soukromými eh, záležitostmi žen, takže ženy se mohly na ně obracet s problémy v rodinách. Ženy nemají na koho se obrátit eh, ohledně násilí působeného v rodinách. A takováto postava ombudsmana by mohla rozhodovat i o možných sankcích. Takže se chci zeptat, zda přemýšlíte i o takovýchto opatřeních na evropské úrovni, aby ženy měly na koho se obracet i v tomto bodě. Děkuji vám. Paní Papadopoulos. I já bych vás chtěla srdečně přivítat a chtěla bych španělskému předsednictví popřát vše nejlepší. My diskutujeme již celou řadu let na téma rovnost, každý ze svého pohledu. Já jsem pozorovala iniciativu německého předsednictví, která se týkala gender budgeting. Jak chcete postupovat dál? Chce tuto iniciativu španělské předsednictví eh, pokročit v ní dále? Bylo by dále, bylo by dobré, aby to šlo. A potom další otázka. Rada Evropy 2006-2007 vyvinula velmi úspěšnou strategii Mimo jiné eh, také i v radě samotné a ve spolupráci s Evropským parlamentem. Ptám se, do jaké míry je možno tuto spolupráci využít a ty zkušenosti využít tak, abychom nezdvojovali určité práce, tak, abychom tyto zkušenosti pojmuli za své, tak, abychom postupovali společně. To by bylo praktičtější nejde o to pouze sbírat různé statistické údaje, protože jinak budeme mít mnoho let co dočinění při vypracovávání právě těchto různých statistik. A bylo by dobré říci něco, jaké zkušenosti existují v oblasti gender budgeting praktického charakteru. Děkuji. Děkuji paní místo předsedkyně paní Matera. Děkuji vám, paní předsedkyně. Paní ministrině, bohužel otázka, kterou jsem vám chtěla položit, už byla eh, položena panem Tarabelou. Také jsem se chtěla zabývat významem této otázky. Co vy si myslíte o možnosti uspořádat rok, eh, ve kterém bychom upozorňovali na násilí na ženách. Pan ministr Carfagna Ital eh, zorganizoval eh, G8 pro ženy. A já bych chtěla vědět, zda například v New Yorku bych, by se něco takové nemohlo učinit. A, a také teď navázat na to, co říkal pan Tarabella a Chci vám eh, poblahopřát za náš celý výbor, protože vaše přítomnost eh, ukazuje, že právě podpora eh, žen a podpora jejich práv, aby byly rovné zprávy mužů, může vést k pozitivním cílům, jak vidíme na vaší přítomnosti. Děkuji, paní Záborská. Děkuji vám. Děkuji vám. Vítejte zde, paní ministrině. Mám velice krátkou a konkrétní otázku. Už jsme slyšeli, že španělské předsednictví chce přijmout eh, směrnici o ochraně bezpečnosti a zdraví při práci těhotných žen. Dobře víme, že diskuze o této směrnici probíhá již velmi dlouho. Základní rozdíl mezi politickými skupinami v Evropském parlamentu, eh, spočívá v pojímání otcovské dovolené. Chci eh, vám sdělit, že Evropská lidová strana podporuje začlenění otce do péče a výchovy dětí. Kloníme se nicméně k názoru, že otcovská dovolená by měla být eh, upravena v samostatné směrnici. A proto chci od vás slyšet, paní ministrině, jaké stanovisko zaujme španělské předsednictví při vyjednávání na radě. Vím, že tato otázka není snadná, a proto vám také při vyjednávání přeji hodně štěstí. Děkuji. Paní Záborská. A teď předám slovo paní ministrini, aby mohla odpovědět na tyto dotazy, které opravdu jsou eh, velice složité. Děkuji vám. Děkuji za všechny dotazy a začnu od konce. Španělské stanovisko ohledně směrnice o mateřské a mateřské dovolené, nehledě na to, že už jsem se o tomto tématu zmínila v původní prezentaci. Čas, ve kterém se máme dohodnout, eh, protože víte, že důležité, abychom došli ke schodě, došli tedy ke schválení této směrnice, což je mm, jednou z priorit našeho předsednictví na radě. Podle nás tato směrnice by měla být vyvážená, měla by odpovídat eh, všem různým eh, požadavkům a potřebám, protože je tu třeba zhodnotit délku eh, dovolené a také mm, kvalitu finanční odměny a také třeba zvažovat zdravotní e, požadavky ženy. Také je třeba zvýšit právní záruku ženám a umožnit jim nebo zaručit jim lépe e, se navrátit na pracovní místo. To znamená, že potřebují tyto záruky, jak e, zdravotní, tak sociální, aby se mohly vrátit následně do práce. To chceme dosáhnout proto, abychom dosáhli současně i souladu mezi pracovním a rodinným životem. K tomu je zapotřebí, abychom došli flexibilního a širokého znění. Je tedy třeba, aby došlo ke vzájemnému rozdělení eh, různých období mezi muže a ženy a nepochybujte o tom, že španělské předsednictví na radě bude velice úzce spolupracovat s vaším výborem v Evropském parlamentu, abychom harmonizovali tuto ochranu pro eh, ženy eh, které eh, porodili a eh, které eh, kojí a mají tedy malé děti. A proto my tedy očekáváme, jak dopadne hlasování ve vašem výboru a také výboru pro zaměstnanost a, zahraniční, pardon, a, a sociální záležitosti. Budeme se snažit sladit legislativu, najít kompromis s jednotlivými členskými státy. My jako španělské předsednictví bychom raději už na tom začali pracovat dříve. Nicméně je třeba respektovat rozhodování Evropského parlamentu a proto raději očekáváme na to, jak dopadne vaše hlasování. A co se týče toho eh, monitorovacího centra, otázka padla na to, co konkrétně chceme konat. Nejde o to, abychom vytvořili nějakou novou strukturu. To není naším cílem. Nechceme vytvořit nějakou novou organizaci. Jde nám spíš o to, abychom eh, našli způsob, jak eh, využívat eh, homogenní jednotnou metodologii, došli tedy k srovnatelným výsledkům a na základě těchto výsledků mohli prosazovat osvědčenou eh, praxi, ať už se jedná o rovnost eh, sociální, spravedlnostní, zdravotní u žen, abychom takto mohli podpořit i práci policie a podobně, protože eh, Jedině tak dosáhneme porovnání výsledků v jednotlivých členských státech. Prvním krokem budete vypracování, vypracování společných indikátorů protože to musí být indikátory, které se vztahují ke všem evropským společnostem. Je třeba zajistit, že budou opravdu harmonizované tyto indikátory, aby pak následně i řešení mohla být společnými řešeními. Musíme se tedy spoléhat na ty nástroje, které budou opravdu porovnatelné to znamená, že musíme mít eh, jednotným způsobem získávané údaje z členských států. Pan Tarabela. Nebudu se nebudu se hlouběji zabývat tím překvapením, eh, které ve mně eh, vyvolala jeho poznámka. O tom se budeme zabývat, ještě tak bilaterálně. Ale co se týče dalšího rozpracování DAFNE 2, tak eh, v rozhodnutí rady tak zní, že Rada i parlament společně vyzvali komisi, aby zvažovala možnost iniciativy zaměřené na um, organizování roku boje proti násilí na ženách, dětech a um, mládeži. A chci vám také připomenout, že Rada může přijmout rozhodnutí jen v rámci svých legislativních kompetencí, to znamená na návrh komise. A uzavřela bych eh, tyto odpovědi, třeba že je nechci nechat nezodpovězené, protože máme málo času, tak si odpovědět ještě na otázku zastoupení žen eh, v rozhodovacích orgánech společností. Nesmíme se na to dívat jen z pohledu spravedlnosti, samozřejmě je to i otázka spravedlnosti, ale také jde o perspektivu konkurenceschopnosti a výkonnosti a um, ziskovosti 70 osob, které vystudují vysoké školy, jsou ženy. To znamená, že mají více akademických titulů než muži, nebo tedy většinou ženy získávají akademické tituly oproti mužům. A Možná, že i jejich možnost vstupu na trh práce je obdobný jako u mužů, nicméně jejich kariérní vzestup pak už e, není stejný. U kotovaných společností e, jen 3% má ženy ve správních radách, ve svém vedení. Tedy mm, jen 3% osob v jejich správních radách jsou e, ženy. Tak to zní e, správně tato teze. A ty, e, ty správní orgány, které mají mezi sebou ženy mají také větší výkonnost, mají větší ziskovost, i co se týče investic. To znamená, že přítomnost žen má dopad na ziskovost a na výkonnost firem. V krizových chvílích by je tedy vhodné spoléhat na přítomnost žen eh, ve řídících orgánech eh, firem, protože to má pozitivní dopad na eh, výkonnost podniků a na ziskovost firmy. Španělské předsednictví se také tímto bodem se zabývat. Nejde nám o jen samotnou přítomnost žen v těchto správních radách, ale jde o to, abychom plnili naše strategie roku 2020 a proto španělská a britská vláda chtějí společně Evropo, evropské ministry v Kardizu ještě před eh, schůzkou Peking plus 15 hovořil o těchto tématech. A chceme se snažit odstranit veškeré překážky, které brání eh, profesním činnostem žen. A také přistupovat eh, k rozhodovacím procesům v politickém i ekonomickém světě. A teď se ještě vrátím k otázce stereotypů, které zde zmínili některé poslankyně. Na expertní schůzce 31. května v Madridu se budeme věnovat právě odstraňování stereotypů ohledně úlohy žen a ohledně jejich rovnosti ve sdělovacích prostředcích. To je jedna z klíčových otázek také pro maďarské předsednictví. A proto chci ještě jednou zdůraznit, že je velice užitečné, že můžeme spolupracovat jako tři předsednictví dohromady v trojce, tak abychom společně mohli kontinuálně vést projekty. Co se pak týče toho takzvaného gender budgeting, Schůzka, neformální schůzka ministrů pro nové příležitosti se bude konat ve Valencii. E, tam budeme hovořit o tomto tématu. My máme zkušenosti s naším zákonem pro rovnost ve Španělsku a od té doby každý e, zákon musí, každý nový zákon musí být doprovázen také hodnocením dopadu na rovnost obou pohlaví a e, také do jaké míry je tímto ovlivněn rozpočet státu. To je nezbytné opatření Pro to, abychom mohli vést politiku o rovnosti mezi muži a ženami. Je tedy třeba, aby politika rovnosti příležitostí nám umožňovala takto postupovat dál, postupovat rozhodněji a poskytovat této politice rovnosti více prostředků. A Další otázka. Při málo příležitostech eh, mé možnost ukázat, eh, jak můžeme prospívat eh, jako Evropanky a Evropani, tak jako nyní v souvislosti s Haiti. A já velice ráda budu prokazovat naši pomoc ve všech oblastech světa, kde lidé trpí, protože většinou vždy trpí ženy více takovýmto neštěstími. Těším se na další spolupráci a doufám, že se nám podaří dovést k úspěchům tuto, eh, tuto iniciativu. V Montrealu se dnes koná hm, taková schůzka, která se týká právě eh, spolupráce nejen současné, ale budoucí na Haiti. Doufám, že jsem takto odpověděla všem. Děkuji vám, paní ministrině, za to, že jste tak konkrétně zodpověděla všechny dotazy. A také chci poděkovat eh, za to, se, jakým nasazením jste odpovídala. Jménem našeho výboru bychom chtěli popřát španělskému předsednictví skvělé výsledky v oblasti rovnosti mužů a žen. Ještě jednou díky a hodně úspěchů v práci.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 Och, eh, om fru Bauer har någon information att lämna innan vi påbörjar omröstningen så ger jag ordet till fru Bauer. Varsågod. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych říci pouze následující. Nedostala jsem žádné pozňovací návrhy, což znamená, že nevím, co bych měla ještě doplňovat. Děkuji vám. Tak, fru Bauer. Děkuji vám, paní Bauer. Takže, vážené kolegyně, vážení kolegové, můžeme začít s hlasováním. Můžeme hlasovat eh, en bloc o jednotlivých, eh, o pozměňovacích návrzích, můžeme o nich hlasovat najednou, nikdo se proti tomu nestaví, takže začínáme s hlasováním a já se pokusím eh, hovořit anglicky při této hlasovací proceduře. Každopádně omlouvám se již předem za špatnou angličtinu a pokusím se, aby to bylo všechno stručnější. Takže přecházím do angličtiny, říká předsedkyně. Takže paní eh, Bauer, eh, pozměňovací návrhy pro, proti, zdržel se, přijato. Blahopřeji. A teď eh, konečné hlasování elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. Okay, we wait a moment. Ještě jednou eh, počkáme chvilku. Všichni hlasovali. Everyone voted. No. Hlasovali všichni, takže hlasování je ukončeno a návrh je přijat. 22 hlasů pro. Každopádně e, blahopřeji. Teď tady máme dvě Eh, ústní otázky, které se týkají Pekingu plus 15. Můžeme o nich hlasovat najednou? jelikož eh, jde o otázku položenou komisi v jednom případě a radě v případě druhém. Můžeme hlasovat o těchto dvou otázkách najednou? Dobře. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 7. Jedná se o ústní otázku. Hlasujeme o ústní otázce, ne o návrhu usnesení. Takže ústní otázka pro, proti. Kdo se zdržel? Přijato. A teď usnesení eh, Peking plus 15.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 11 eh, se stahuje a teď desítka. Pozměňovací návrh 10. Tady máme ještě ústní pozměňovací návrh od paní Jaroky. Kdo hlasuje pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvanáctka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Třináct. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. 14 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 15 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 16 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 17 pro, proti, zdržel se, přijato. 18 pro, proti, zdržel se, přijato. Zkontrolujeme to? Ano, takže budeme hlasovat elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. 18. říká předsedkyně. Končím hlasování. A máme zde 23 eh, poslanců hlasovalo, z toho 15 hlasovalo pro. Nikdo nezdržel proti 8. 15 pro. 8 proti. Návrh je tedy přijat. Pozměňovací návrh 19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 20 pro, proti, zdržel se, přijato. 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 22 pro, proti, Zdržel se? Zamítnuto. Chcete, abychom to zkontrolovali elektronicky? Ano, budeme hlasovat elektronicky. Jedná se o pozměňovací návrh 22. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A 13 hlasů je pro, 12 je proti. Takže návrh je přijat. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 2. Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 3. Eh, Opravuje se předsedkyně 4. Čtyřka. Kdo je pro? Pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď tady máme pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A teď tedy budeme hlasovat elektronicky o takto pozměněném návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 21 hlasů pro, jeden proti a tři se zdrželi hlasování. Návrh je tedy přijat a my můžeme poblahopřát autorům. Dobře. Takže přejdu do švédštiny. A teď je na řadě zpráva o rovnosti žen a mužů v Evropské unii v roce 2009. A nejprve dáme slovo zpravodajovi, panu Tarabelovi. Prosím, máte slovo. Velice stručně, paní předsedkyně. My jsme s asistentkou hodně času strávili na vypracováním návrhu. Bylo by dobré, kdybychom měli schůzku ohledně pozměňovacích návrhů. Každopádně jsou čtyři. Byly tady vždy dvě zprávy. Paní Luling byla stínovou eh, pravodajkou za EPP, to bylo pro mě velké potěšení, ale ona mě stála hodně energie, co se týče té druhé zprávy, která se týkala označování předbalených eh, potravinových eh, výrobků a proto jsme se nemohli sejít ohledně těchto pozměňovacích návrhů ve Štrasburku. Každopádně jsme to zaslali poštou, dostali jsme celou řadu reakcí. Chci poděkovat kolegům, hlavně stínovým zpravodajům, kolegům, ti přišli se zajímavými pozměňovacími návrhy a musím také e, říct, že jsme pracovali ve velmi dobrém duchu, ale tam, kde jsem prostě nemohl e, přijít s kompromisy, tak to prostě předložíme vám a ten nejlepší vyhraje. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane kolego Tarabelo. Nebudeme tady mít nějakou dlouhou rozpravu, nicméně několik krátkých eh, vstupů. Paní Luling, prosím. Paní předsedkyně, já nevím, kdo tady vzal energii komu, co se těch dvou zpráv týče, ale já bych chtěla říct jednu věc. Ta zpráva eh, pana Tarabely je velice důležitá a proto se domnívám, že je zapotřebí, abychom z něj neudělali nečitelný text tím, že do něj zapracujeme zapracujeme zprava i zleva všelijaké e, body preambule a tak dále, proti kterým v zásadě nejsme, ale které tak text zatěžují, e, že je pak dokument e, naprosto nesrozumitelný a nečitelný a využívá se těchto vstupů k tomu, aby se do zprávy zapracovala celá řada podrobností a různých úvah, které tam nemají co dělat. Takže já jsem vypracovala takový červnový seznam a chtěla bych požádat i kolegy, aby stahli určité pozměňovací návrhy, protože si myslím, že tyto pozměňovací návrhy v řadě případů nejsou vůbec zásadní a že takováto zpráva by se měla týkat právě těch e, přednostně zásadních věcí a hlavně zůstat srozumitelná. A proto e, vlastně jsme dospěli k tomu seznamu hlasování, který máme. Chtěla jsem to vyslovit. Je to v zájmu pana Tarabely. Já jsem prostě nechtěla, aby ta jeho zpráva byla nějaká nabubřela, aby byla příliš eh, zaplněna těmi ne, nedůležitými věcmi. Děkuji vám. Další je paní Zaborská. Děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla stáhnout pozměňovací návrh 44, protože tento pozměňovací návrh eh, eh, se vlastně Eh, zabývá mezigenerační solidaritou a eh, diskriminací mezi muži a ženami a já bych chtěla tady v tomto případě ten pozměňovací návrh stáhnout. Děkuji vám, paní eh, Zaborská. Pan Jan Kodakis má slovo, prosím. paní Jan Kodakis, děkuji. Toto je důležitá zpráva, o tom není sporu. E, rovná odměňování, žádná diskriminace na pracovišti, srovnatelná rovná práva mezi muži a ženami, to je, co nám leží na srdci a co samozřejmě všichni podporujeme napříč frakcemi. Nicméně otázka reproduktivního eh, sexuálního zdraví v této zprávě, to není vhodné místo jí to tady eh, řešit. To patří národním vládám a ne Evropské unii. Tím, že jsme začlenili otázku reprodukčního zdraví a sexuálního zdraví, tak jsme vlastně rozmělnili ty další otázky, jako je třeba otázka odměňování a práva žen. Je to téměř takový jako seznam přání, mohl by to být zároveň úmrtní list, takže pozor, podívejme se, kam to všechno směřuje podporuje. Děkuji. Paní Cornelisen má slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tady jsem. Především chci poznamo, poznamenat, že je výborné si diskutovat o tomto tématu s, tak, s takovýmto eh, zpravodajem, ale to bylo jen tak, eh, abych zavtikovala. Důležitá je postata této zprávy, je to hodnotící zpráva. A proto, aby mohla být trochu ostřejší, a mohli bychom v tomto smyslu předložit nějaký pozměňovací návrh. Ráda bych eh, se věnovala velice stručně třem konkrétním otázkám. Za prvé, je to eh, plán na to, jak víc krize, a tam proti mému pozměňovacímu hlasu, eh, pardon, pozměňovacímu návrhu hlasuje zpravodaj. Jde o to, že plány Evropské unie i mnoha členských států na to, jak vyhrát nad eh, krizí, se zabývají některými sektory, hovoří se například o Evropském globalizačním fondu, který by mohl pomoct, ale eh, valná většina prostředků z tohoto fondu je pak adresována mužům. Jen 10%, maximálně 10% jde ženám. A tím nechci říct, že muži, kteří přijdou o práci, by neměli obdržet patřičnou pomoc od Evropské unie, od členských států, ale mm, ráda bych poznamenala, že bychom alespoň měli využít příležitosti, které také poskytuje tato krize k tomu, abychom eh, pomohli eh, i ženám eh, spravedlivěji. A doufám tedy, že zpravodaj si to ještě rozmyslí a bude hlasovat pro můj pozměňovací návrh 46. Pak je to rozhodování žen. Překvapilo mě, že všechny strany uznávají, že je to sice důležité, ale některé nechtějí um, prosadit uh, další kroky. A za 20 let, co se tímto zabýváme, to vždy bylo problémem a skutečný pokrok, kterého jsme dosáhli někde v nějaké zemi, bylo Norsko. Um, Často se argumentuje tím, že je urážející nebo že nesprávné eh, toto eh, stanovit, protože je jde o to, abychom takovouto strukturu stanovili do té doby, dokud nebude běžné, aby eh, na vedoucích místech byly ženy. A já jsem byla Eh, jediná žena na eh, schůzce eh, osob, které mají rozhodovací pravomoce a protože jsem byla jediná žena, tak mě požádali, abych já nalila kávu. To jsou moje pozměvací na 19 a 94 a také 91, které se týkají například žen na Evropské komise. Já pak mám ještě spíš otázku. Já budu ráda podporovat pozměňovací návrh ALDE 91, ale nevím, co má ALDE e, proti e, e, ženským právům, tak tam jsou chápané. Já vím, že třeba Evropská vláda může mít něco proti, ale možná stejně dost Alde by mi mohla vysvětlit, oč tam jde. Děkuji vám, paní Cornelis. Než předám slovo pana, panu Tarabelovi, aby mohl přednést závěry. Vycházím z předpokladu, že paní Cornelis se na schůzce eh, s šefem penzijního fondu tedy nenalévala kávu, ale že ti pánové eh, si nakonec museli nalít sami. A jsem docela věřím tomu, že to tak muselo být. Pane Tarabel, máte slovo. Eh, Chtěl jsem poděkovat jednotlivým kolegyním a kolegům, které se tady vyjádřili a hned se začnu zabývat pozměňovacími návrhy 94, 91. Já jsem byl pro to bych chtěl eh, ujistit obě dámy. A u 690, tak tam skutečně nevím. V naší eh, frakci jsem byl pod tlakem kolegů, bylo řečeno, že ten pozměňovací návrh je dobrý, to uznávám, ale zároveň je třeba si uvědomit, že žijeme v reálné ekonomice a pokud chceme znovu nastartovat ten ekonomický stroj, tak to prostě bude eh, hlavně v těch těžkých oblastech, těch sektorech, i když tedy, dejme tomu, jsou to sexistickými předsudky zatížené sektory, tak tam prostě půjde především o muže. Muži budou zapojeni, i když se jedná o zelené technologie a tak dále. Muži byli prvními oběťmi eh, krize, protože v těch eh, těžké strojírenství a v těchto oblastech se ztrácely pracovní eh, příležitosti nejdříve. A pak přišly ženy, protože ty pracují ve službách, ve službách obecného zájmu, sociálních službách a tak dále. Takže pokud chceme znovu nastartovat stoj a, a dělat sociální politiku, tak nejprve se musí rozběhnout ekonomická mašina. Eh, hovoříte o 640. pozměňovacím návrhu, eh, hovoříte o tom, že je škoda, že se ty návrhy týkají hlavně těch oblastí, kde pracují muži, ale je to prostě tak, je třeba nevyhnutelně investovat do těch oblastí, kde pracují hlavně muži. Ekonomická realita nám diktuje tyto priority. Já samozřejmě eh, nejsem proti to, co, tomu, co tady bylo řečeno, řečeno, eh, svářečů by mělo být v tom nejlepším možném světě stejně jako svářeček, ale teď prostě eh, je tomu tak, jak to je a nejsme v ideálním světě. Tam v ideálním světě by to byl vhodný pozměňovací návrh. Já jsem pro ho podpořit, změnit své stanovisko, ale chtěl jsem to tady prostě říct, jak to stojí a leží, protože stojíme tváří v tvář určité realitě. Tabela. Děkuji vám, pane Tarabelo. Nezdá se, že by zde byly další žádosti o slovo, ale ano, paní Pigeredo. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zpočátku nežádala o slovo, ale po této diskuzi mně připadalo, že musím eh, zasáhnout. Je eh, pravda, že v prvotní fázi docházelo ve větší ztrátě zaměstnanosti mezi muži. Ale k tomu teď nedochází. Podle posledních údajů Eurostatu, že podle většího, mm, že více žen ztrácí nyní práci než muži. Takže podle mne je třeba, abychom brali v úvahu právě ženskou nezaměstnanost. A navíc jsou některé země, ve kterých nezaměstnanost žen je mnoho vyšší než nezaměstnanost mužů. Teď nemám na mysli počet nezaměstnaných, protože je pravda, že žen, ženy jsou menší částí pracovních sil. To znamená, že když mužů je více v pracovním procesu, mají také více nezaměstnaných. Ale nezaměstnanost v některých zemích eh, se týká spíše žen než mužů. Je pravda, že v této fázi krize je nyní více nezaměstnaných žen, než eh, tomu bylo na začátku, kde bylo více nezaměstnaných mužů. Tak, Děkuji vám. Vidím, že i paní Gmaj chce okomentovat situaci. Eh, ano. To se týkalo první fázi krize, tehdy byla krize automobilového průmyslu, kde pracuje mnoho mužů, pak se jednalo stavebnictví, takže vidíte, v tom spočívá ten důvod. Právě proto muži ztráceli práci. A to se rychle rozšířilo. Nicméně ta druhá fáze krize postihla ženy, protože pracují na částečný úvazek eh, a je tu spousta dalších faktorů, které to ovlivňují. To znamená, že krize stále ještě ovlivňuje zaměstnanost žen a působí další nezaměstnanost. Tak, Děkuji vám, paní Gurmaj můžeme tedy uzavřít diskuzi a přejít k hlasování. Budeme tedy hlasovat o pozměňovací návrh 45. Kde pro? Proti? Zdrželi se přijat. 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 47 pro, proti, zdrželi se, přijat. 48 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 49 bude pro, proti, zdrželi se, přijat. 50. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 51. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 52. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 53. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 54. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 55. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 56. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 58. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 59. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 60. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Zkontrolujeme to tedy elektronicky. Zahajuji hlasování. Je to pozměňovací návrh 60. Končím hlasování. Čtrnáct pro, jedenáct proti je tedy přijat. Přejdeme k pozměňovací návrhu 60. Kdo je pro? proti, zdrželi se, přijat. 62. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 63. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 64. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 66. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 67. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 68. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 69. Dobře, Zkontrolujeme 68 elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Výsledkem je 12 pro, 15 hlasů proti, je tedy zamítnut. Přijdeme k pozměňovací návrhu 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? přijat. 70, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. 71, je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 72. Můžeme hlasovat společně s dalšími, protože jsou identické. Můžeme hlasovat tedy en bloc od 72 po 76. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuty. 77. O něm se hlasovat nebude, přejdeme tedy k pozměňovacímu návrhu 78, který je rozdělen do dvou částí. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. Zkontrolujeme to. Kontrolujeme tedy druhou část. Pozměňovací návrh číslo 78. Elektronicky zahajuje hlasování. Uzavírám hlasování. 12 hlasů pro, 15 proti. Je zamítnuta druhá část. 79. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 80. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 81. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 82. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut? 83 pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď 84, který odpadá. A přejdeme k 86. Bude pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 87 jde pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 88 jde pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnout. 89. kde pro? Proti? zdrželi se, zamítnout. 90 ve dvou částech. Kdo je pro první část? Proti? Zdrželi se. Zamítnuta. Kdo je pro druhou část? Proti? Zdrželi se. Přijata. Pozměňovací návrh 92. Kdo je pro? Proti? zdrželi se přijat, 93 pro, proti, zdrželi se přijat, 94 jde pro, proti, zdrželi se přijat, 95 kde pro, proti, zdrželi se přijat, a nyní přejdeme k pozměňovacímu 91, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnout. Zkontrolujeme to elektronicky. Je to tedy pozměňovací návrh 91. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je přijat. 15 hlasům eh, pro a 12 proti. Devadesát šest odpadá, devadesát sedm je stažen, další je devadesát osm ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti, strželi se. Zamítnuta, druhá část, kdo je pro? proti, zdrželi se přijata. 99, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuta. Against. 100 pro, proti, zdržel se, přijato. 101 pro, proti, zdržel se, přijato. 102 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 104 pro, Ne, počkejte, říká předsedkyně pro, proti, zdržel se přijata 104, a teď 103, ten se ruší, 105 pro, proti, zdržel se, přijato. 106, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 107, 108 a 109 identické. Můžeme hlasovat najednou, takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto zkontrolujeme to elektronicky a hlasujeme o číslech 107, 108, 109. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže návrh je zamítnut. 7 pro, 18 proti a jeden se zdržel hlasování. Sto desítka kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Chceme to zkontrolovat? Dobře, takže hlasujeme elektronicky o 110. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ne? No, it's closed. Teď končím hlasování. 9 hlasů pro, 14 proti, návrh je tedy zamítnut. 111. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 112. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 113, pardon, eh, pro, proti, přijato. 114, pro, proti, zdržel se, přijato. A teď jednička, eh, dvojka, čtyřka, kdo je pro, proti, přijato. A teď máme oddělené hlasování. against, abstention, adopted. And now we have amendments Trojka, pro, proti, zdržel se, přijato. A čtyřka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pětka, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Šestka. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. A sedm. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Osmička. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se zamítnuto. Desítka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Jedenáct. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Dvanáct. Kdo je pro? Ti? Ne, omlouvám se, říká předsedky, někde je pro. Začneme s tím, kde je pro. Takže kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď tady máme kompromis číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Takže 14, 15 a 16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 Ne, raději to zkontrolujeme elektronicky. Hlasujeme o 21. pozměňovacím návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 proti, 13 pro, to znamená, že návrh je zamítnut. Teď 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 23, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 24. Kdo je proti? Říká předsedkyně. Ne, omlouvám se. Kdo je pro? Omlouvám se. Kdo je tedy pro? 24. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 25. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 26. Kdo je pro, kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis číslo dvě. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 27 a 28, ty se ruší a už jsme u 29. pozměňovacího návrhu. Kdo je pro 29? Kdo je proti? Kdo se zdržel?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 kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. 35, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 36 se ruší a kompromis číslo 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 37 se ruší, takže se dostáváme k číslu 38 a 39. Můžeme hlasovat společně. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. A teď je pozměňovací návrh 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 41. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 42 elektronickou cestou. Ok 1.40 říká předsedkyně. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže 9 hlasovalo pro, 15 proti a 3 se zdrželi hlasování, to znamená, že to je zamítnuto. 42, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, přijato. 43, kde je pro, kde je proti, zdržel se, přijato. A 44, ten byl stažen, takže teď můžeme hlasovat o celém takto pozměněném návrhu elektronickou cestou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 15 hlasovalo pro, 5 proti a 7 se zdrželo hlasování blahopřeji panu Tarabelovi a také e, stínovým zpravodajům a vlastně celému výboru. Děkuji za tuto dobrou spolupráci při hlasování a tím se dostaneme k bodu 9. Bod 9 je zpráva o sdělení komise o Evropském partnerství pro boj proti rakovině. Jedná se o stanovisko příslušného výboru ENVY. Dnes povedeme rozpravu na toto téma. Navrhovatelka stanoviska je paní Brita Thompson. A tím pádem předávám slovo paní Britě Thompson. Pani Thompson, prosím, máte slovo. I think it's very good you also but the Je velice užitečné, že vedete diskuzi, ale teď máte slovo, abyste promluvila k nám všem. Děkuji vám, paní předsedkyně. Tato zpráva eh, o rakovině v Evropě nám přináší mnoho zajímavých eh, údajů. Eh, rakovina je velice závažná hrozba pro muže i ženy v Evropské unii. Nejčastější typy rakoviny jsou ale rozličné u mužů i žen. Ženy jsou více stiženy Eh, rakovinou endometria, děložního čípku, prsu eh, nebo eh, vaginy. A incidence rakoviny prsu se zvedá u žen v Evropské unii, zejména u mladých žen, z 270 tisíc případů, o 270 tisíc případů každý rok. Ve sdělení komise o evropském partnerství nacházíme mnoho zajímavých údajů. Jsou tu však některé genderové aspekty, které se týkají prevence rakoviny a boje proti rakovině a ty nejsou zmíněny. 100% populace by mělo být by mělo projít screeningem, myslím tedy na té ženy, eh, by měly být screeningovány na rakovinu prsu, eh, endometrie a rakovinu děložního čípku. To je nezbytné, pokud chceme dosáhnout závažného pokroku v boji proti rakovině. Myslím, že velmi důležité je, že když povedeme výzkum, který se bude zaměřovat na genderové otázky a rakovinu, zjistíme, eh, že je zapotřebí se na tento aspekt, tedy souvislosti mezi eh, postižením, že na určitými druhy rakoviny musíme ještě více zaměřit. Děkuji vám, paní Thompson. Nyní zahájíme diskuzi. Předám slovo paní eh, Kartice Leotard. Ja, dank u wel, voorzitter. En ik wil ook heel graag mevrouw... Děkuji, děkuji, eh, paní předsedkyně. Děkuji, paní Thompson za předložení tohoto návrhu. Vím, že vždycky smí takováto zpráva obsahovat, dejme tomu, 15 eh, tisíc písmen. O to komplikovanější je ji vypracovat. Souhlasím s tímto textem, ale mám několik doplňků, které předložím formou pozměňovacích návrhů. Jedná se o prevenci a včasné rozpoznávání rakoviny u žen, které mají takzvané migrační pozadí. Mohou se vyskytovat různé druhy rakoviny u neovrepských žen častěji než u eh, evropských žen, jako například eh, rakovina děložního čípku je zapotřebí i toto zohlednit ve zprávě. A ohledně prevence, tak je dobré upozornit na zvláštní situaci starších žen, protože populace stárne. A Rakovina se vyskytuje častěji u starších žen. Hovoříme-li o prevenci, tak bychom se měly zaměřit na větší kontroly u starších žen. Ukázalo se rovněž, že u určitých eh, skupin obyvatel s určitým pozadím, dejme tomu religiozního charakteru, a znám to z Malty, takováto prevenční opatření nejsou vůbec žádána. I zde je nutno nalézt řešení tak, aby tato skupina žen nebyla vyloučena z takovýchto prevenčních programů. A potom k včasnému rozpoznávání rakoviny. Existují vědecká šetření a průzkumy, které ukazují, že určité Technické postupy jsou rizikové. Když bychom měli provádět stoprocentní screening, tak eh, musíme dbát na to, aby nedošlo k žádným vedlejším efektům. Takže to je věc, kterou musí věci ještě dále zkoumat. A nadále existuje také nová generace léčivých přípravků, které zatím nejsou které jsou zatím příliš drahé, takže si je může dovolit pouze málo lidí. Chudoba u žen se vyskytuje častěji než u mužů, protože hodně žen pochází právě z chudého prostředí a z toho důvodu nesmí být přepážkou právě chudoba pro používání takových prostředků. Děkuji. Paní Leotard? Paní Padiade. Eh, paní předsedkyně, mám ještě jednu dodatečnou otázku na paní zpravodajku. Ve sdělení komise počítá se něco s, s něčím s výzkumem nebo ne? A teď celá eh, nezávisle na příslušnosti gendru. Chci se zeptat na následující. Když chceme Evropě eh, podporovat výzkumná střediska, tak jde ta podpora tímto směrem? Děkuji. paní Děkuji, paní předsedkyně. Sdělení komise je opravdu něco, co stojí za zaznamenání a podporu. výbor přišel se stanoviskem a já tady eh, chci především zdůraznit eh, ty důvody eh, Krakovině, ale když hovoříme o informacích a o světě, tak tady je jedna klíčová formulace v sdělení komise a to je termín partnerství. A pokud hovoříme o partnerství, tak opravdu musíme zapojit všechny partnery experty eh, v oblasti zdravotnictví, pacienti a další musí být zapojeni. To je obrovsky důležité. A dnes, pokud hovoříme o dostupnosti informací, eh, pokud hovoříme o informacích ohledně způsobu léčby, ohledně prevence, tak vnímáme rozdíly mezi jednotlivými členskými státy. A musíme přitom ale mít na paměti, že všechny ženy mají právo a potřebují e, rovný přístup k informacím, k prevenci, k léčbě. A toto je něco, co musí být v našem textu přítomno. A teď ještě k roku 2013 a ke stoprocentnímu screeningu k těmto plánům, tak ty vnímám jako velice ambiciozní. Je to všechno pozitivní, ale zároveň musíme být realisty. Teď je tu ekonomická krize a my si musíme položit jednu otázku. A to, zdali jsou členské státy schopny tuto případnou povinnost eh, splnit do tří let. Především, když vlastně tady stanovujeme pomyslnou hranici rok 2013. Možná, že bychom měli mít k dispozici nějakou detailní strategii a nějaké zprávy o postupu eh, celého tohoto procesu obecně, protože to je velmi důležité téma. Děkuji. Paní Thompson. handler jo om, øh, vil jeg sige til... Začnu poslední připomínkou, paní Via. Jedná se o to, abychom zabránili úmrtí žen kvůli rakovině. Já jsem řekla, že existuje 2072 200 075 žen, které ročně umírají na rakovinu. Já jsem udělala v Dánsku zkušenost, že se nejedná pouze o různé možnosti léčby v daných zemích, ale jedná se také o určité regionální rozdíly. Když máte v blízkosti screening, tak eh, máte možnost se ho zúčastnit. A to je obvykle ve velkých regionech, ve velkých městech. Ale když tam máte dojíždě, tak je to trošku jiné. Což znamená, že musíte poskytnout možnost screeningu i ženám, které žijí na venkově. V každém případě je třeba učinit něco regionálně. Jinak ženy se nebudou podrobovat screeningu. Plně souhlasím také s tím, že je třeba zohlednit různé zájmy různých společenstev v této oblasti. Ale když jde o to, že komise chce podpořit tyto aktivity, tak si myslím, že to my jako parlament bychom měli také podpořit. Existují různé věci, které souvisí s trhem práce, které možno upravit v rámci EU. A je to třeba vidět souvislosti. Když ženy onemocní, tak mají možnost žádat o určité prostředky, protože takováto nemoc se projevuje také v možnosti zaměstnání takovýchto žen. A potom ženy s migračním pozadím. Ženy například z Indie, z Číny či Latinské Ameriky jsou geneticky stejné, protože z Latinské Ameriky patří ženy do evropské rasy. Možná, že je to jedno z těchto vysvětlení. Děkuji. Děkuji paní Tomsenové. Paní Záborská se přihlásila. Děkuji velmi pěkně. Já... Děkuji. Děkuji, omlouvám se, že si beru slovo po, pravi, po paní zpravodajce. Mám dvě stručné poznámky. Zvažme ve spolupráci s Evropskou komisí, jak by bylo možno využít fondy EU, a to nejen na výzkum, ale zároveň na prevenci a léčbu. Hovoříme o hospodářské krizi a také o tom, že státy nemají dostatek prostředků pro tuto oblast. Evropská unie si musí jasně stanovit priority, do kterých bude investovat. A i z fondů Evropské unie. Boj proti rakovině by měl být jednou z takovýchto priorit. chci podpořit paní zpravodajku a hlavně v bodě jedna, to, že tady existuje výzkum na téma rakovina a pohlaví. Ale bylo zapotřebí konkrétně pojmenovat příčiny zvýšeného výskytu rakovin nejde jenom o působení škodlivých chemických látek a životného, životního prostředí. To je příliš zevšeobecňované, protože občané EU mají možnost, že se jich to netýká. Když pojmenujeme příčiny konkrétně, tak se občané budou lépe orientovat a budou přesně vědět, eh, jaké škodliviny mají vliv na jejich zdraví a co se přímo dotýká genetických faktorů. Děkuji. Děkuji vám, paní Záborská. A teď je na řadě paní Thompson, zpravodajka. Eh, eh, ano, děkuji paní eh, Záborské eh, za tu poznámku týkající se využívání těchto prostředků EU pro provenci. Eh, tyto prostředky se myslím, dají dobře využít, protože žena, která onemocní rakovinou, není zapojena do pracovního procesu. A například skutečno, že dění, ženy mají později děti později rodí, to možná eh, také souvisí s rakovinou prsu. Ale samozřejmě eh, tato vzájemnost je komplikovaná k vysvětlení. Děkuji. Děkuji, paní Thompson. Takže podívejme se na předpokládaný časový harmonogram. Konečná lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů 2. února ve 12 hodin. Hlasovat se bude ve výboru 23. února. Ve výboru pro životní prostředí se bude hlasovat 6. března. A na plenárním zasedání bychom o tomto dokumentu měli hlasovat v Dubnu. Souhlasíte s tímto časovým harmonogramem? Výborně. Další bod. A tady se obracím k paní Estrele, protože budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích, které se týkají její zprávy. A tato zpráva hovoří o opatřeních pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň, krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň. Toto je téma, o kterém jsme již diskutovali v našem výboru. Jistě si na to vzpomínáte. A plenárka nám zaslala zprávu v červenci 2009. Paní Estrela dále pracovala na této zprávě. Pozměňovací návrhy byly předloženy. Teď eh, jsme dostali eh, pozměňovací návrhy ve všech jazycích a dnes eh, můžeme o nich diskutovat. A pro zahájení rozpravy si slovo vezme paní Estrela, místo předsedkyně našeho výboru. Děkuji vám, paní předsedkyně. Toto není první diskuze za našeho funkčního období už se měli příležitost diskutovat o mém návrhu. A proto teď už tedy můžeme projednávat pozměňovací návrhy, které byly předložené jednotlivými kolegy z politických skupin. Mimo jiné jsem chtěla na začátku poděkovat všem, kdo přispěli. Bylo předloženo 169 pozměňovacích návrhů, velice rozmanitých, což samozřejmě je známkou silné snahy o účast a silného zájmu o toto směrnici. Některé pozměňovací návrhy se opakují anebo jejich eh, obsah je rovnocený, což by nám mělo pomáhat k nalezení kompromisu. Já se budu snažit ze všech sil dosáhnout kompromisních pozněvacích návrhů. A je to taková výzva pro mě i pro kolegy, protože je třeba, abychom spolupracovali mezi politickými skupinami, se stínovými zpravodaji a snažili se najít co možná nejširší konsensus. Tato směrnice je velmi důležitá. Nám všem leží na srdci, abychom dokončili celý postup co možná nejdříve. Uvědomuji si, že přetrvávají potíže, které je třeba překonat. Nicméně bych si přála, aby se nám podařilo dosáhnout širokého konsensu eh, za spoluúčasti co možná největšího počtu poslanců, abychom potom mohli mm, parlamentu předložit moderní návrh, který bude odpovídat potřebám evropským žen a evropským rodinám a aby tento návrh také zohledňoval zájmy dětí. Takže já jsem otevřená, opravdu jsem flexibilní. Nicméně jsou zde některé pozměňovací návrhy, které opravdu nemohu přijmout. To jsou ty pozměňovací návrhy, které se zaměřují na zrušení článku 141 smlouvy správního základu. Kdyby k tomu došlo, znamenalo by to krok vzad a to by bylo nepřijatelné protože eh, bychom eh, byli ještě spozdělejší než návrh, který přišel eh, z komise a který byl pro nás už chápán jako málo ambiciózní a chápali jsme ji tehdy jako poměrně omezený návrh. Takže my, když jsme bojovali o to, abychom se mohli zaměřit na podporu rovnosti mužů a žen, Hájili jsme tento mm, princip souladu mezi profesním, soukromým a rodinným životem. A teď nemůžeme v žádném případě přijmout, aby z této směrnice zmizel právní základ z článku 141. Takže naším velkým cílem co by výboru pro eh, práva žen a rovnost mezi eh, pohlavími Naším úkolem tedy je bojovat za rovnost, aby bylo možné sladit jak eh, soukromý, tak profesní život. Některé pozměňovací návrhy se pak týkají například pracovní doby. U atypických druhů eh, profilů. Podle mne tyto návrhy nejsou přijatelné. Pracovní doba která je příliš dlouhá, eh, také u atypických druhů práce mohou být škodlivé pro zdraví žen. V tomto smyslu padla celá řada návrhů, protože pokud žena je nucena například k noční práci, v určitých eh, profesích to je přípustné například, nebo eh, pokud pracuje v neděli, tak v této situaci my nechceme, aby ženy byly diskriminovány, protože nemají stejnou možnost, eh, eh, stejnou schopnost flexibility jako muži. To znamená, že pracovat o svátcích eh, v neděli není to tež, jako pracovat v noci, a nebo pracovat přes čas. Všichni víme, že největší potíž dosažení koncensu spočívá právě s, eh, v otcovské dovolené. A teď si požádat tlumočníky, aby mě pomohli, protože jednou věcí je Jednou věcí je otcovská dovolená a jinou věcí je rodičovská dovolená tyto dva termíny se nesmějí plést. Rodičovská dovolená je jak pro muže, tak pro ženy, zatímco otcovská dovolená je určena jen otci, stejně jako je mateřská dovolená určená matce. Takže poté, co se nám podařilo rozlišit eh, tyto termíny, už nesmíme v návrhu eh, plést rodičovskou dovolenou s otcovskou dovolenou a hovořit o tom, že e, rodičovská dovolená už existuje, protože byla vyjednána se sociálními partnery a proto není zapotřebí e, mít e, rodičovskou dovolenou. To je přece úplně něco jiného než otcovská dovolená rodičovská dovolená, která byla dohodnutá se sociálními partnery a která je součástí jiné směrnice, není uh, placená. To znamená, že i s ohledem na to, jak mohou pracující využívat uh, tuto dovolenou, vidíme, že má tato dovolená uh, nižší hodnotu, protože uh, by se rodina měla, neměla ocitat ve znevýhodněné pozici, pokud se rozhodne mít děti. Naopak, my bychom potřebovali spíš navýšit eh, odměnu eh, takovéto rodiny, protože se jí navyšují výdaje. Takže nesmíme, eh, se, nesmíme si plést otcovskou a rodičovskou dovolenou, Některé členské státy mají eh, v národní vnitrostátní legislativě sice společně zmíněnou otcovskou eh, i rodičovskou dovolenou. V budoucnosti si myslím, že na evropské úrovni nejlepším řešením bude stavět dohromady eh, mateřskou, otcovskou i rodičovskou dovolenou do, jedno, do jedné směrnice, jako je tomu e, ve Švédsku, Portugalsku a jiných zemích. Otcovská dovolená už existuje ve valné většině členských států. Existuje ve vnitrostátní legislativě a proto ještě obtížněji lze pochopit, jak to, že se nám nedaří přizpůsobit evropskou legislativu těm národním legislativám a přizpůsobit tedy tuto legislativu realitě, která je v členských státech. Realita spočívá v tom, že zapotřebí postavit do souvislosti eh, rodičovskou i dovolenou, protože Eh, muži mají právo na otcovství, právo na to, aby se starali o děti. Eh, a to přece platí stejně pro muže jako pro ženy. A proto tedy eh, z koncepčního hlediska a z moderního pohledu na úlohu muže ve společnosti a na její zodpovědnost je třeba, abychom do této směrnice začlenili nejen mateřskou, ale i otcovskou dovolenou. Tak a na závěr chci ještě uvést, že doufám, že se nám povede dosáhnout dohody, ke které všichni budou moci přispět, tak, aby tato směrnice byla skutečně zlepšením aby byla aktualizována tato směrnice, aby byla skutečně moderní a byla zaměřena do budoucnosti. Nemůžeme legislativně působit a myslet přitom na přítomnost. My musíme být zahleděni do budoucnosti. A chci připomenout, že ta stávající směrnice už je 17 let stará. Následující směrnice, ta, co bude revidovaná, bude platit také jednu či dvě dekády, takže my musíme myslet dopředu, když předkládáme naše návrhy. A ještě jednou chci teď poděkovat všem za spolupráci. Jsem přesvědčena, že společně se nám podaří dosáhnout dobré dohody, eh, která eh, prospěje evropským ženám. Děkuji vám, paní Estrelo. Na řadě je paní Thompson formand. Øh, det er jo interessant, at vi her i udvalget ofte har haft besøg af kommissionen, som kom... Děkuji. Je to opravdu zajímavé, že zde na našem výboru e, máme také zástupce Evropské komise. A statistiky, které byly předloženy, dokazují, že muži a ženy vydělávají zhruba stejně do té chvíle, než se objeví na scéně děti. Ženy vydělávají méně a hlavně ženy s malými dětmi vydělávají méně než průměr. Z toho důvodu Ženy mají také zodpovědnost za celou rodinu, což znamená hlavně za děti. A pak když chtějí být činy na pracovním trhu, tak musí mít rovné postavení také v rodině. Dva týdny, to sice není žádný rozdíl, ale je to začátek a je to určitý signál, který Evropa vysílá této souvislosti si myslím, že zajímavé, aby že ve výboru pracuje také bývalá eh, sekretářka v DG zaměstnanost. A co říká paní Odil Konte, která je právě touto ženou? Ta říká, že když dojde k takové situaci, která to vyžaduje, tak se vydávají předpisy. Ale ohledně rovného postavení, tak je třeba být v první línii. Obvykle se vydaly předpisy tehdy, aniž to ještě členské státy vyžadovaly. Ale situace se změnila v Evropě. Více než 17 členských států mají takové předpisy, které eh, počítají s těmi dvěma týdny pro otce. Ale někde zaostáváme. Já v Dánsku nemohu nemohu předložit žádnou směrnici, která by znamenala krok zpět. Vlastně Evropa by měla být pionýrem. Z toho důvodu podporuji paní zpravodajku, protože ty dva týdny otcovské dovolené by měly být předepsány zákonem. Děkuji, děkuji paní Tomsonová, paní Luka. Děkuji paní předsedkyně a také děkuji paní Estrele za velmi dobrou zprávu a za skvělou spolupráci a za celý její přístup k této tematice. Velmi souhlasím s tím přístupem, který zvolila a také s tím, co řekla paní Thomsen. Zelení předložili pouze dva pozměňovací návrhy. Ten první se týká otázky prodloužení eh, mateřské dovolené na 24 týdnů my víme, že celá řada členských států má již teď zakotveno 18 týdnů a E, cesta správným směrem představuje těch 20 týdnů zcela určitě, ale e, nejrůznější strany nám dávají najevo, že je ještě lepší to prodloužit na 24 týdnů, takže to jsme také předložili. Zároveň chci také zdůraznit e, význam toho, aby tato zpráva zahrnovala i otázku otcovské dovolené. Jistě, že je to kontroverzní téma, ale ve výboru je teď jasná většina pro. A víme, že Eh, se tady vlastně v Evropské unii prokazuje medvědí eh, služba eh, této věci. A my teď máme možnost něco konkrétního učinit pro narovnání vztahu mezi muži a ženami. Takže zajištění této dovolené na příč Unii v délce dvou týdnů je nepochybně dobrým krokem. A myslím si, že je to také další věc. Otcovská dovolená by měla být povinná a placená. Pokud je to pouze nějaká možnost, no tak samozřejmě e, není realistické si představovat, že to většina lidí udělá, takže e, to bude zase určitý kompromis. Ne, musí to být povinné, musí to být placené a e, v tomto směru si myslím, že tak, jak to paní Estrela má, je to dobré, doufejme, že tato zpráva projde. Hovoříme už o této věci několik měsíců měsíců, řadu měsíců. Zelení jsou eh, opravdu hodně pro tuto zprávu a já se těším, že to nakonec všechno vyústí v přijetí. Děkuji. Děkuji. Paní Klas. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Estrelo, celá řada toho pozměňovacích návrhů ukazuje na to, že se pohybujeme v začarovaném eh, kruhu. Eh, teď eh, nezmíním jenom to, na co poukazovala paní Lukas. My mícháme určité věci dohromady a ze strany španělského předsednictví mě pořád ještě není jasné, co chce ve věci docílit rada. Dobře, je tady cíl vylepšit mateřskou dovolenou, ale k rozhodnutí vede dlouhá cesta. Když hovoříte o eh, rodičovské dovolené a o otcovské dovolené ale otec to je přeci druhá část rodičů, protože rodiče se skládají z matky a z otce. A to, že žena potřebuje po šesti nedělí zvláštní péči, to je zcela jasné. Tento názor sdílíme, ale teď jde o to, jak zapojit otce do této role. Potom, co se matka poněkud zotavila, tak je neustále samozřejmě k dispozici dítěti. A znamená to, že otec má nárok na takovouto dovolenou později, ale otec je součástí páru. Takže podívejme se na to tímto způsobem a uznejme tuto situaci. Když jsem si vyslechla kolegyně Thompson, tak ta řekla, že nesmíme pokulhovat za předpisy platící eh, v její zemi. A to tež platí i pro nás, pro Německo. My máme skutečně obsáhlou ochranu, ale ta ochrana je upravena jiným způsobem. A apeluji tedy na nás, abychom viděli i to horizontální propojení mezi národními členskými státy a mezi evropskou úroveň. Já jsem z Německa, my máme mateřskou ochranu 14 týdnů, potom máme rodičovskou dovolenou jeden rok a potom dva měsíce, které si smí vzít otec a dostane ji zaplacenou. A v případě, že si ji neveme, tuto eh, otcovskou dovolenou, tak propadnou tady tyto dva měsíce. To je dobrá věc, je to něco nového, což otcové silně využívají. A proč my chceme nyní všechno smísit v jednom hrnci a víte z toho potom něco, co je úplně různorodé pro jednotlivé členské státy. Prosím teda paní Estralo, aby eh, ten pozměňovací návrh 123, eh, který podala paní Nýble, Tomas Mann a já, eh, stáhla, protože tento pozměňovací návrh se týká toho, že se musíme dívat také na specifičnost jednotlivých států. To, co vidí jednotlivé státy pod pojmem rodičovská a otcovská dovolená to je něco, co musíme zvážit tak, abychom využili i ty jednotlivé národní, jednotlivá národní opatření, která bychom mohli zachovat a které jsou ku prospěchu jednotlivých osob. Ale mateřská dovolená to je dovolená před a po porodu. A ta může být odpovídajícím způsobem eh, kratší, protože vycházíme, že potom následuje také rodičovská dovolená, která platí jak pro eh, ženu, pro matku, tak pro otce. Děkuji. Eh, tak, do er Děkuji, pan Romeva. Děkuji, paní předsedkyně. Já eh, chci říct, eh, že pokud je to všechno tak jasné, proč trvalo tolik let, abychom něco takového nakonec zjistili. Vraťme se zpátky. Kdyby to všechno bylo tak jednoznačné, tak už jsme to získali během posledního volebního období, ale víme, jak to je nakonec podporou EPP a liberálů. E, trošičku si vzpomeňme, jak se věci odehrávaly. Proč o těchto e, věcech hovoříme dnes? E, uvědomme si to. To je za prvé. Za druhé, k věci samotné. My to eh, prohlásili jasně. Jde o to zaručit práva ženy, která porodila. Jsou tady dvě věci. Nejprve jsou to práva, která jsou eh, práva té ženy a kolegyně to právě vysvětlila. Eh, jde o to, aby se ta žena mohla dát dohromady, aby získala znovu síle, síly i fyzické síly. Proto jsme byli pro 24 a ne pro 20 týdnů. Nakonec i Světová zdravotní zdravotnická organizace doporučuje 24 týdnů pro skutečnou rekonvalescenci, obnovu sil. E, takže to je pro, e, nutné pro ženu, která se stala matkou a musí si odpočinout. A pak je tady ještě připojen e, na otázka otcovské dovolené, protože během té rekonvalescence může žena takto využít pomoci Eh, rodiče, druhého rodiče, pokud tady tedy otec je přítomen, protože on někdy odkráčí jinam. Takže v případě, že tady je tedy eh, ten muž, eh, otec přítomen vedle ženy matky, tak chceme, aby byla možnost té delší dovolené tady eh, zaznělo, že jsme všichni v souladu. A proč je tedy, pane Bože, tak obtížné dospět k obecné schodě? Eh, pokud koncept jako takový nám vyhovuje, tak eh, jsou tady určité drobnosti, kde se lišíme. Myslím například na pozměňovací návrhy 44, kde velice přesně říkáme, velice jasně říkáme, že minimálně by tady měly existovat dva týdny. Možná, že e, právě ta nejasnost spočívá v tom, že to je požadavek ne mandatorní, ne povinný. Možná, že by tam mělo být řečeno, že se jedná o povinnost, ne o nějaké zbožné přání, ale o povinnost e, to ještě musíme rozhodnout. Každopádně ty dva týdny alespoň by měly být povinné. Můžeme jít dál, to jasně, ale snažili jsme se o určitý kompromis a proto, opakuji, měli bychom mít alespoň cestou těch dvou týdnů jako povinných. Ale ještě jednou, tady, když diskutujeme o této otázce, tak musíme také hovořit o odpovědnosti o povinnosti uznávat otcovskou dovolenou. Jak o tom hovořila paní zpravodajka, jedná se o doplnění práva, které je vlastním právem žen, které porodili. A ještě dvě úplně poslední poznámky e, tato dovolená musí započít ve chvíli porodu, protože by bylo opravdu hodně nebezpečné to e, právo aplikovat před porodem. Je důležité, aby žena, když eh, eh, je těhotná, si uvědomila, že má všechna práva, že může tedy vykonávat svou profesi a proto eh, mateřská dovolená, která začne před porodem, je trochu nebezpečná a my jsme proti této myšlence. Za druhé, to je spíš taková otázka, eh, která je s tím spojena. V některých eh, případech ta anglická mutace, a teď když vezmu příklad, tak je to třeba pozměňovací návrh číslo 2, hovoří o sladění eh, osobního či rodinného a profesního života. Work-life se tam používá, zatímco ve španělské verzi se hovoří o sladěvání profesního života a rodinného rodinného. Tady nejde ale o slaďování profesního a rodinného života, ale o slaďování profesního a osobního života, ať už je rodinný či není. Takže pozor, pozor na ty jednotlivé jazykové mutace a na rozdílnosti. Angličtina je tady brána jako e, v tomto směru odkaz základní e, verze, takže buďme opatrní. Děkuji vám, paní Luling. E, Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já bych eh, chtěla upřesnit nejprve, že to není, eh, to nejmen, že to není tedy ta nejmenší země, která blokovala situaci, když požádala, počkejte, já to vysvětlím, když požádala, aby byl tedy vrácen text přijatý na výboru pro ženy ten text, který byl ve výboru pro ženy přijmout, byl naprosto nevhodný, aby se stal nějakým legislativním nástrojem. Nevhodný a neaplikovatelný. My jsme zachránili Evropský parlament, kterému hrozilo, že se totálně zesměšní, kdyby byl přijal ten text. A teď konstatujeme, víte, je takové francouzské přísloví, které říká, že je, že nejhorší eh, doslova hluchý je ten, který nechce slyšet. Já mám pocit, že paní zpravodajka tak trochu patří do této skupiny, protože nejenom, že je recidivistkou, ale ona věci ještě zhoršila. Ono je to ještě zmatenější, ještě méně přijatelné a bylo by naprosto nepřípustné, abychom přijali takovýto text, který nemá základní atributy legislativního nástroje. Nezapomínejme na jednu věc. My se tady pohybujeme rozhodujeme v legislativním postupu. To není nějaká zpráva z vlastní iniciativy, kam si můžeme házet pravo, levo, co chceme, své zbožné přání a já nevím co všechno a dávat tam nějaké seznamy všech možných věcí, které si dovedeme představit. To je jedna věc. Zaměstnavatele a pracující musí prostě mít možnost žít s takovým legislativním textem, který musí být implementovatelný a musí být jednoduchý a jeho cílem musí být skutečně ochrana mateřství. To je to, o to jde, to je ten cíl celého návrhu ze strany Evropské komise. Nezapomínejme na jednu věc. Už tady máme dva právní nástroje, odlišné, jiné, které se týkají za prvé ochrany mateřství a které se za druhé týkají otcovské dovolené. Právě jsme přijali text, který umožňuje implementování dohody sociálních partnerů o otcovské dovolené. Právě jsme to učinili a vy teď tady do toho začínáte strkat prsty, šťouchat a šťoucháte do toho stejně, jako šťoucháte do všeho, co se týká ochrany mateřství s výsledkem následujícím. Prostě jak muži, tak ženy se tím stávají nezaměstnatelnými. Pokud se člověk podívá na některé ty pozměňovací návrhy, já se teda přiznám, že jsem během dovolené mezi Vánoci a Novým rokem věnovala hodně času snaze porozumět tomu, co tím chtěl tady básník říci. Otcové už prostě nebudou moci pracovat v noci až budou mít dítě, které bude mladší 12 měsíců. Uvědomujete si, co to znamená, co se týče zaměstnatelnosti otců, mužů. Vy znovu žádáte, aby eh, muži, kteří eh, prostě jsou schopni eh, oplodnit ženu, a to jdu hodně daleko, měli stejnou ochranu zdraví jako těhotné ženy. Eh, chcete, aby tady přišli nějací eunuši, kteří budou pracovat eh, eh, pod zemí, kteří budou pracovat v zákopech a já nevím co. Uvědomte si, jaké jsou důsledky těchto návrhů, které jistě jsou plny dobré vůle. Člověk si dovede představit všechno možné. Proč si nepředstavovat ženy a muže, kteří jsou schopni tedy počít dítě, že nebudou vůbec pracovat? nemusí vůbec pracovat. A já nevím, eh, jestli děti pak budou dost šťastné, protože E, tady je poměrně dost milionů lidí v Evropě, kteří by pracovat chtěli a nemohou, protože práce není. Takže čiňte z žen a mužů nezaměstnatelné osoby prostřednictvím návrhů, které, opakuji, jsou jistě dobře myšlené, ale tak trochu nedomyšlené. Pokud chcete nějaký právní akt pro ochranu mateřství, otcovskou dovolenou, o rodičovskou dovolenou, no tak to požá, o to požádejte, ale pak tedy vraťte návrh komisi a požádejte komisi, aby přišla s nějakým návrhem textu, protože my s těmi pozměňováky, které tady před námi leží, nejsme schopni z toho nechat vzniknout textu, který, i kdyby byl náhodou eh, odsouhlasen na plenárce, by k něčemu byl. Ono to totiž mimochodem začíná být politicky nekorektní, být proti všem těmto eh, nadbytečným, eh, eh, nepřiměřeným a přehnaným poz, při požadavkům. Takže žádejte nový text, žádejte od komise, aby přišla s návrhem, která by byla návrhem právního aktu, který by pokrýval jak ochranu mateřství, eh, tak rodičovskou eh, dovolenou, tak eh, otcovskou dovolenou. Komise řekla několikrát a ostatně rada také že chtějí, aby tady existovaly právní akty, jednotlivé oddělené právní akty pro jednotlivé oddělené typy ochrany. No tak se držme ochrany mateřství tady a zde. Sociální partneři teď v tuto chvíli diskutují o takové nové iniciativě, podobně jako měli iniciativu v oblasti otcovské dovolené, takže teď diskutují o obdobné iniciativě, která by se mohla stát právně závaznou formou směrnice, která by se e, týkala otcovské e, dovolené. Proč si na to nepočkat? A pokud chcete postupovat rychle, no tak je třeba se soustředit zde na ochranu mateřství, která je skutečně tím, co je opravdu nejzásadnější, pokud opravdu, opravdu chcete chránit matku a dítě. Ale pokud tam chcete nastrkat úplně všechno, tak se vám to nepodaří protože i když byste, dejme tomu, dospěla k hlasování v prvním čtení, které by tam tedy, kde by tam zazněly všechny ty návrhy, které nemají absolutně co dočinění s ochranou matky a dítěte, tak uvidíte, jak při druhém čtení to všechno půjde pod stůl a vy jenom zpomalíte zlepšení ochrany mateřství. Chtěla bych to tady ukončit, protože by trvalo dvě hodiny, kdybych měla komentovat všechny ty návrhy, nabubřelé, nadbytečné návrhy, které tady v tomto textu stojí a leží a které jsou také vlastně předmětem některých těch pozměňovacích návrhů. Děkuji, paní Luling. Omlouvám se, říká předsedkyně, nemáte již moc eh, času. Můžete to z Eh, zdůraznit. Já vím, paní předsedkyně, že vy nerada posloucháte to, co vám nevyhovuje, ale víte, ona je tady demokracie a máme také právo říct, co chceme. A chceme, aby se ty věci posunuly kupředu. A protože chceme, aby se posunuly kepředu, tak máme tu statečnost, že říkáme, že toto je kontraproduktivní jak pro ženy, tak pro muže. Vy samozřejmě s tím uděláte, co uznáte za vhodné. A já vám můžu slíbit jednu věc, že to zase nepůjde, nepovede nikam. Děkuji vám, paní Luling. Mohu vám zaručit, že všichni jsme si vás vyslechli, že jsme vyslechli všechny kolegy, zbývá nám ještě 20 minut a ještě máme velmi dlouhý seznam dalších kolegů, kteří chtějí hovořit. Paní Cornelis a pak paní Záborská. Uh, Já souhlasím s paní Luling. Někdy uh, v parlamentu uh, jsme trochu k smíchu a náš výbor také, ale z jiného důvodu, než je tato zpráva. A poměrně jasně mám představu o to, o co jde. Já jsem pro tu linii, kterou vytyčila paní Estrela v podstatě. Chtěla bych to vidět ze širšího hlediska, následujících deseti letech budeme potřebovat všechny muže a všechny ženy, kteří budou schopni pracovat na pracovním trhu, protože třeba čelit stárnutí. Potřebujeme také, aby lidé měli děti a potřebujeme eh, ženy, aby byly schopné zastávat rozhodovací pozice a aby se také eh, sdílely zodpovědnosti a úkoly v rodičovství. Tak, Nen, že bychom měli umožnit každému pracovat a starat se o děti, ale také bychom měli dokázat, že, že e, pro muže bude přitažlivé pečovat o děti a pro ženy bude přitažlivé pracovat. A to bude součástí tohoto návrhu. Pro ženy je důležité, aby měly dost dovolené po té, co se jejich dítě narodí, aby nemuseli opustit e, pracovní trh kvůli tomu, že ještě nemusí, e, pardon, že ještě nemohou do práce. Myslím, že těch 20 týdnů je opravdu minimum. Z mé zkušenosti jako zaměstnavatele eh, z posledního místa, než jsem nastoupila do parlamentu, je ta, že pokud ženy jdou na příliš dlouhou mateřskou dovolenou, tak eh, si eh, ženy nakonec vybírají nemocnickou dovolenou, pardon, nemocenskou dovolenou, anebo se snaží nemocenskou protáhnout mateřskou dovolenou, což samozřejmě má velké náklady na zaměstnavatele. A nemělo by to takový dopad na zaměstnavatele, kdyby mateřská dovolená byla trošku delší. Takže by to prospělo, kdybychom mateřskou dovolenou trošku protáhli. Eh, a ženy by se mohly lépe eh, začlenit zpátky do práce. Důsledky pro zaměstnavatele eh, by pak nebyly tak závažné, naopak by to pro ně bylo zlepšení. Také je velice důležité, abychom umožnili muži plně placenou dovolenou. Pokud nebude placená, nepůjdou na ní, protože spousta rodin prostě závisí na e, mužově platu. Moje německá kolegyně říká, že Němci si eh, mohou vybrat, eh, muži si v Německu mohou vybrat později. Ale ono to tak není, protože Nejdříve se musíte naučit, jak se děti koupou, jak se mění eh, plenky, jak se uspávají. A to všechno se děti, eh, to, se, to všechno se muži musí naučit. Eh, muži prostě zaostávají v těchto dovednostech pokud se to nenaučí na začátku. A taky to jsou diskriminační prvky od mnoha mladých otců. Jsem obdržela e-maily a ty mě e, podporují v tom, aby opravdu zde byla možnost otcovské dovolené, protože to muži se domnívají, že velkou diskriminací e, to, že nemohou v těchto prvních týdnech pečovat o děti. Křesťanští demokraté využívají často procedurální argumenty ohledně, eh, ohledně otcovské dovolené. Já souhlasím s paní Estrelou v tom, že dovolená by měla být v jednom palíčku, protože se jedná o různé strany jedné mince. Ale eh, nakonec je důležitější, aby oceská dovolená zde byla jako možnost, než jak je tato možnost upravena. Eh, pokud by komise slíbila, že opravdu předloží tento zvláštní návrh na otcovskou dovolenou, tak prosím pěkně, paní Luling. Ale eh, prozatím paní Reding ani další neslíbili, že by něco takového chtěli podniknout. Všichni jsme u toho byli. A dokonce eh, víme, že nemáme právo iniciativy zde navrhnout takovouto směrnici. A proto bych opravdu chtěla si doporučit, aby každý, kdo je ve prospěch eh, otcovské dovolené, ať už je jakákoliv, hlasoval pro tuto zprávu. Eh, tak to... Děkuji. Paní Záborská, ještě vás chci informovat, že je tu šest žádost o slovo. Paní eh, předsedkyně, já se nechci opakovat. Nechci opakovat to, co říkali kolegyně a kolegové. Od samého počátku, podle mě, když jsme začali hovořit o této směrnici, tím, že jsme současně otevřeli téma otcovské dovolené, otevřeli zároveň jim padořinu skříňku a teď už se nedokážeme prokousat na konec debaty. S politováním konstatuji, že dnešní diskuze se neliší od předešlých diskuzí na jaře. První zásadou pro nás mělo být, že se budeme držet titulu tématu této směrnice, že nebudeme otevírat další témata, abychom pomohli ženám, které se musí řídit v současné době nevyhovující směrnicí. V současnosti ženy mohou zůstat povinně dva týdny doma a 14 týdnů celkově. To znamená, že tyto ženy v první řadě potřebují naši pomoc, aby se změnila jejich situace. K rychlému řešení nepřispívá ani to, že komise či rada, tedy ani předsednictvo, ať už švédské nebo nyní španělské, nemají jasná stanoviska ohledně toho, co si přejí v té směrnici mít. Švédské předsednictví se spíše drželo švédské legislativy, dnes jsme slyšeli paní eh, ministrině ze Španělska a já z toho nejsem příliš moudrá. V této směrnici mícháme všechny druhy dovolené. A nejen to. Navíc ve směrnici pozměvacích návrzích hovoříme o sladění rodinného a pracovního života, o rovnosti příležitostí, o zprávě pana Tarabely, o které jsme právě diskutovali a schvalovali, o barcelonských kritériích, dokonce o cílech tisíciletí. Takže od každého je tam trošku. A já se obávám, že výsledkem bude, že tuto směrnici členské státy nebudou schopny aplikovat. Dostaneme se do situace jako s nerovným odměňováním, kde po 50 let máme po různých dokumentech Evropské unie stanoveno rovné odměňování. Dnes jsme se na to ptali španělské paní ministrině. A už jenom k paní Cornelis poslední poznámku. Přebalování a krmení dětí se naučí muž který není doma první dva týdny po narození dítěte, pokud si to přejí naučit. A co ti muži, kteří si nevyberou ty první dva týdne, eh, týdny rodičovské, eh, pardon, otcovské dovolené, pak už na ní nebudou mít nárok? Děkuji. Paní Ověta, paní Figuerero. Mám eh, především jednu věc. Liberálové nezablokovali tento návrh, ale konečné hlasování o kontroverzních eh, opatřeních tam dopadlo tak, jak jste viděli. Podporujeme přijetí tohoto typu směrnice. Vždy jsme podporovali prodloužení mateřské dovolené na 20 týdnů, minimálně na 20 týdnů, jak se to navrhuje paní Estrelou, anebo také i začlenění rodi- eh, otcovské dovolené do téže směrnice. Alespoň tedy ti členové ALDE, kteří jsou členy eh, výboru FEM, eh, to tak myslí. V politické skupině jsme ještě nepřijali konečné rozhodnutí, ale Otcovská a mateřská dovolená jsou dvěma stranami stejné mince. Proč eh, bychom tady měli takové problémy kvůli pár slov, které se týkají otcovské dovolené ve směrnici. Ale z právního pohledu musím říct, že otcovská dovolená není eh, rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená je pro otce i e, matku, ale my teď hovoříme o možnosti buď pro otce nebo pro matku. A já tedy e, jako právník nechci podpořit e, tu rozdělenou dovolenou, buď že ji dostane otec nebo matka, ale možnost, aby se rozhodli rodiče, jak využijí tuto možnost placené dovolené, ať už je pro kohokoliv. Takže to je úplně jiná věc. Jedině takovýto postoj nám pomůže dosáhnout cíle, který si přejeme v Evropské unii po 50 let, a to vytvoření rovných příležitostí. E, jinak to, obávám se, rada nepodpoří. Já jsem byla zvolena estonským lidem, nikoli e, vládou. A, a v radě sedí zástupci vlády. Pokud si nepřejeme, aby, si, eh, aby se evropští poslanci od, odloučili od svých eh, volebních okrsků, od svých eh, voličů, tak bychom měli přesvědčit radu, že jsme si vybrali správnou cestu. Takže povinnost placené rodičovské dovolené v případě, že si ji otec přeje využít. Někteří kritizují tyto návrhy a říkají, že tím e, zakážeme noční práci pro muže a tak dále, ale to není správné. Je třeba si to pořádně přečíst. To je vše. Paní Figurejdo. A pak paní Bauer. Chci vám připomenout, že nám dochází čas. Děkuji vám, paní předsedkyně. Už bylo vyřčeno mnohé. A já bych chtěla hovořit o třech věcech. Právo všech předložit návrhy parlamentu My tedy můžeme předkládat pozměňovací návrhy, které mohou být i zlepšením eh, návrhu učiněného komisí. Tyto právní akty tedy se mají obracet především do budoucnosti a my se tak na ně musíme dívat. Za druhé, otcovská dovolená. Eh, podle mne je otcovská dovolená stejně straně mince jako ta mateřská. V parlamentu všichni říkají, že je nezbytné zvýšit porodnost. A že všichni máme obavy z toho, že chybějí děti. Ale pak, když je třeba vytvořit podmínky k tomu, aby se navýšila mateřská a otcovská dovolená, to jest, aby se zvýšila eh, porodnost, tak se ocitáme v takovýchto diskuzích. A proto v této chvíli nehledě na různá stanoviska, která zazněla, je třeba, abychom učinili skutečný krok vpřed. Kolegyně Estrela se zabývala mnoha z těchto aspektů ve svých zprávách a tyto eh, aspekty jsou přejímány z rozhodnutí našeho výboru v předešlém funkčním období. Kromě jiného eh, se vztahují i k jiným návrhům, které byly prodiskutovány zde na našem výboru a pak nebyly třeba začleněny kolegyně Estrelou do jiné legislativy. Paní Luling už tu není. Kolegyně Estrela, mimo jiné, eh, z těch eh, eh, textů našeho výboru z předešlého funkčního období vybírala, co se hodí do této zprávy. Takže to, co říkala paní Lulink, je chybné. Paní Estrela přejala návrhy z minulosti, ale jak se zdá, stejně to nepomohlo. Já Sama jsem převzala několik pozměňovacích návrhů, které podle mne by tam měly být. A co se týče těch 24 týdnů, já jsem uváděla alespoň 22, pak jsme došli ke kompromisu na 20 týdnů. Dobrá, je to tedy možné minimum. Co se týče otcovské dovolené, tam se naprosto shodneme s podmínkami, které jste zde zmiňovali. My souhlasíme obecně s celou zprávou, ale chceme zdůraznit, že zde nezaznělo několik návrhů a nebylo začleněno několik návrhů, které by bylo třeba tam začlenit. Děkuji, paní předsedkyně. Připomínám kolegyním a kolegům diskusi, kterou jsme vedli zhruba před jedním rokem. Jednalo se o to, že komise přišla s návrhem, který počítal také s otcovskou dovolenou. A já si ještě dobře vzpomínám na to, že by že jsem řekla, že by bylo dobré předložit všechny tři návrhy najednou. A návrh komise, komise ohledně ocovské dovolené potom nepředložila, protože to chtěla udělat v rámci jednoho balíčku safety. A teď se čeká na to, jaký bude výsledek. Musíme si uvědomit, v jaké podobě máme tento návrh k dispozici. Podle mne je těžko realizovatelný. Je to škoda, protože celý ten balíček jsme mohli mít již dávno za sebou a znamenalo by to zlepšení pro matky. Na straně druhé si myslím, že je eh, špatná ta informace, o které hovoří paní Estrela, kde říká, že rodičovská dovolená není placenou dovolenou. Ale otcovská dovolená musí být rovněž tak placena jako rodičovská dovolená. Mrzí mě to, že se neustále přešlapáváme na místě. Před jedním letem došlo k zabetonování tohoto návrhu a totež platí eh, také pro pracovní dobu a směrnici. Děkuji, děkuji paní Bauer. Strašně mě to mrzí, ale musím říci, že existuje celá řada kolegy, některé by se rády podílely na diskuzi, ale bohužel k tomu nemáme dostatek času. Mrzí mě to. Na druhé straně mě těší, že máme takovouto angažovanou diskuzici v této komplikované a důležité otázce. Máme několik minutek času na to, aby se vyslovila paní Estrela. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych všem poděkovat za jejich eh, příspěvky eh, do této velmi živé a různorodé diskuze a také chci poděkovat eh, tlumočníkům za to, že nám dali ještě trošičku času navíc. Pokud bych to měla nějak schrnout, tak bych asi řekla tolik. Myslím, že je nutné vnímat tady určitý vývoj, posun v myšlení různých lidí, eh, proto aby bylo možno dospět ke konsensu. Já jsem také eh, se vy, eh, posunula ve svém stanovisku, také jsem prostě určité věci obětovala. A myslím, že když se jedná o frakci EPP, tak tam prostě tuto vůli nevidím. Tam nevidím nějaký vývoj, nějaký posun, eh, který jsem přitom zaznamenala u jiných frakcí. Prostě eh, chtěla bych tady eh, možná položit dvě, tři otázky, abyste měli o čem přemýšlet. Za prvé, proč se komise rozhodla připojit článek 141 eh, jako právní základ k tomuto textu a za druhé, to je taková podotázka, proč my tady podporujeme myšlenku, že by tato směrnice či jinak eh, proč eh, říkáme, že hlavním výborem by měl být eh, náš výbor a ne výbor pro zaměstnanost. Eh, my máme být hlavním výborem, protože teď tady ten článek 141. A mám ještě jednu otázku a to je především směřováno na paní Bauer. Chtěla bych vědět, jaká odměna je tady plánována pro uh, rodičovskou dovolenou. Na čem se shodli sociální partneři? Chtěla bych vědět, zdali je nějaký muž eh, ochoten eh, se vzdát své mzdy a zůstat doma a pomáhat tam s dětmi. A je tady ještě jedna významná otázka. Vždycky jsme velmi důsledně bojovali proti jakékoliv formě diskriminace ale tím, že muže vlastně e, odsuneme od jejich rodinných povinností, tak je svým způsobem diskriminujeme tím, že jim neumožníme ty e, povinnosti plnit, tak e, je diskriminujeme. Oni přece mají právo na to být přítomni při porodu a pomáhat dětem od samého počátku, zrovna tak jako ženy. E, jistě je tady e, ta mateřská dovolená, aby se ženy mohly e, dát dohromady, aby prostě proběhla ta rekonvalescence, ale ty povinnosti a péče, to by už mělo být rozděleno rovnoměrně mezi muže a ženu, mezi oba rodiče. To je dobro, dobré i pro vyváženost rodiny. A pak jsou tady další věci. Vždycky můžeme říct, že peníze se najdou na všechno. Někdy prostě Eh, se eh, to vyvíjí tak, že jakoby lidé nechtěli dát peníze k dispozici pro rodiny, aby se rodiny vyvíjely. A ti, kteří pořád plédují za rodinu, by se měli chovat konzistentně. Eh, ty věci, ty, ty finanční prostředky třeba s, někteří chtějí věnovat lékařům, sociálním otázkám a my eh, vlastně nevydáváme finanční prostředky na rodinu a na rodinnou harmonii a to vede k tomu, že jsou pak větší výdaje na zdravotnictví, na psychologické poradenství, na psychiatrii a tak dále a tak eh, podobně. A ještě pozměňovací návrh 122, eh, který předložila paní Garcia Perez. Myslím, že to je velice významný pozměňovací návrh, protože podle mého názoru nám může pomoci překonat vyjmenovat celou řadu problémů, kterým tady čelíme. A půjdu ještě trošku dál, než paní eh, Klasy a její pozměňovací návrh 123. Eh, Ale jsou tady určité části 120, toho pozměňovacího návrhu 122 a 123, které jsou totožné. A ten pozměňovací návrh 122 mi připadá lepší, takže na tom bychom se měli ještě, eh, na to bychom se měli soustředit. Myslím, že to určitá cesta ven je. A protože už nemám víc času, víc toho říct nemohu. Děkuji paní Estrelo a děkuji všem kolegyním a kolegům, kteří se zúčastnili této velice intenzivní diskuze. Doufám, že se budeme moci také zhostit eh, určité povinnosti, co se týče eh, respektování názoru druhých. Je to diskuze, měli bychom vyslechnout argumenty jedních i druhých, je to důležité. Děkuji paní Estrelo, děkuji všem za toto zajímavé odpoledne plné práce. Paní předsedkyně tak laskavá, že děkuje tlumočníkům, děkuji paní předsedkyni a koordinátoři se sejdou zítra.